Chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Milí, milí kolegové, navrhuji, abychom zahájili a především, abyste se utěšili. Tím zahajuji schůzi. Nejprve bych chtěl zde přivítat paní komisařku, paní Festager a její spolupracovníky. Děkuji, že jste přišli. A než eh, přistoupíme ke slyšení, tak bych chtěl připomenout, že nejprve chci se ujistit, že všichni souhlasí s programem dnešního dne, takže dopoledne nás čeká paní Festaker, potom pan Nolc, který je předseda pracovní skupiny eh, na téma kodexu, který se týká zdanění hospodářských subjektů a dnes odpoledne máme eh, čtyři hlavní eh, poradenské firmy v oblasti eh, daní a práva, daňového práva, které jsou velice aktivní právě v oblasti, kterou se zabýváme tady my. Takže pokud nejsou žádné připomínky, tak tímto program se považovat za odsouhlasený. Také vám chci připomenout, že i jako ostatní schůze, tak i tato je přímo vysílána na internetu prostřednictvím web streamingu, tudíž e, samozřejmě veřejnost má i tady přístup k této schůzi podle míst, která jsou k dispozici. A dále održeli jste dokumentaci a především písemné odpovědi, podotýkám velice zajímavé odpovědi na otázky, které jsme položili paní komisařce Festager a především chci jí poděkovat za to, že ona nám podala odpovědi k meritu věci způsobem velice obšírným e, s ohledem na e, to, co my jsme e, očekávali s ohledem na agendu, eh, kterou jsme se zabývali, což znamenalo, že eh, vaši spolupracovníci museli otevřít archivy, tedy ty dokumenty, které ještě nejsou na internetu, těmi se museli zabývat a samozřejmě i eh, velice obšírně jste pojala naše téma, kterým se tady zabýváme, to znamená ohledně eh, veškerých těch fiskálních praktik, které mohou být škodlivé pro hospodářskou soutěž a její řádné uplatňování. Dále, ještě než začneme s eh, diskuzí, tedy se slyšením, tak chci připomenout, jaký je mandát eh, našeho dočasného výboru TAX. Jednak jde o to, zjišťovat fakta, to znamená zjišťovat, jaká je situace s vnitrostátními předpisy a praktikami, pokud jde o zdaňování zisků podniků, a to především jde o to zjistit, zdali některé podniky, především nadnárodní společnosti, zdali mm, když využívají ty různé fiskální praktiky, zdali náhodou se jim někde nestratí významná část jejich daňového základu. A takže zjišťovat skutečnosti a na základě toho, protože jsme zákonodárným orgánem, tak na základě toho předkládat doporučení. Doporučení v oblasti, kde Evropská unie má pravomoce, které jsou jasně vymezeny smlouvou, jsou to pravomoce, které jsou velice omezené v oblasti daní, a le širší v oblasti hospodářské soutěže, s tím, že pokud jde o hospodářskou soutěž, tak zde je to právě Evropská komise, která mezi ostatními institucemi hraje nejdůležitější roli, má zvláštní pravomoce, specifické pravomoce, které uplatňuje autonomním způsobem bez toho, aniž by musela skládat účty parlamentu či radě. A jak jsem i napsal, paní komisařko, tak, a tady to opakuji, samozřejmě my si přejeme plnohodnotně Eh, realizovat mandát, který jsme dostali od parlamentu, ale s tím, že musíme respektovat eh, pravomoce podle zakladající smlouvy, to znamená rozdělení pravomocí mezi Evropskou unii a členskými státy a potom mezi institucemi Evropské unie, samozřejmě s tím, že musíme respektovat a brát v potaz eh, zvláštní kompetence komise. Což konkrétně znamená, že my nejsme oprávněni, abychom se, eh, eh, abychom se seznamovali s individuálními daňovými spisy. Ne. Tady my musíme respektovat pravidla podle zakladající smlouvy i vnitrostátních předpisů, eh, které upravují důvěrnost těchto informací. Ale naše role, tedy poslanců, je mm, pomáhat tomu, aby eh, všichni občané byli obezňa, obeznámeni s určitými skutečnostmi, z níž mnoho již stejně sdělil tisk, a na základě toho předkládat návrhy, co zlepšit, či jaké významné reformy provést, eh, mm, pokud tento systém se nám bude jevit jako neuspokojivý. Takže děkuji za vaše písemné odpovědi a osobně co mě velice překvapilo, je právě počet případů, kdy Evropská komise dospěla k závěru, že má co dočinění se státní pomocí, tedy poskytnutou prostřednictvím různých daňových režimů, která by mohla eh, poškodit hospodářskou soutěž. Jde o 65 eh, mm, případ a v některých zemích je to až 15. Eh, takže mm, máme zde ty jaksi evidentní země, kde k tomu dochází a potom ještě další země, ve kterých k tomuto dochází. No ale co mě velice překvapilo, ještě abych tady řekl, je ten, to eh, různé tempo, jakým eh, komise postupuje v těchto případech. Velice intenzivně, velice intenzivním tempem komise postupuje při realizaci kodexu Eh, to je tedy ten návrh, který vyústil v CCTP, tedy eh, zdanění, eh, společný daňový základ, to je za Maria Montyho, a potom došlo ke určitému zpomalení a potom najednou zase se zrychlil tempo u LixLix, když se zjevily ty skutečnosti v roce 2013, kdy Senát Spojených států a i dolní sněmovna Spojeného království, tak tehdy zorganizovali různá slyšení, takzvané hearingy, které e, e, veřejnosti zjevily určitá fakta, která se jeví jako problematická. Co mě také velice zaráží, je to ten malý počet stížností, které se zaregistrovaly, tedy stížnosti na chování jiných členských států Eh, tedy podniky, které byly eh, poškozeny různými eh, nenormálními mm, daňovými úlevami, které poskytly ty dotčené státy jiným podnikům. A komise jako taková ne vždycky tady bych chtěl tedy to nazvat. Takže ne vždycky komise byla zrovna aktivní v tomto. Stejným způsobem ani jsme nevyužili, pokud vím, aspoň v posledních letech došlo ke dvou situacím, které jsme nevyužili a kdy eh, jsme tedy revidovali právní základ nařízení o státních pomocech a eh, my jsme to nevyužili, abychom více tento problém řešili a poukazovali na něj. Takže já tady mám takový otazník. A výsledek je, že tady máme malou kazuistiku, malou judikaturu soudu také. Je to normální situace a je třeba tedy, abychom tuto otázku si položili. Také mám za to. A když si čtu tady tu dokumentaci, kterou jste nám poslala, tak z toho dedukuji, že tady je dost velké vákuum, pokud jde o ty notifikace, eh, které vlády musí posílat, když poskytují státní pomoc, když třeba stát změní fiskální daňovou legislativu ve prospěch určité činnosti, hospodářské činnosti, nebo ve prospěch určitého průmyslového odvětví, nebo ve prospěch určitých regionů a ta pravidla potom se liší podle článku 177 a nebo podle dalších článků, tak potom ten členský stát má povinnost notifikovat určitý typ této státní pomoci a zatím tomu tak není. Takže my si proto klademe otázku, zdali, nebo jaké jsou důsledky, které lze vyvodit z takovéto situace, to znamená, Eh, jak, eh, pokud jde o ten způsob, jak se nahlašují státní pomoci, pokud jde o tu proceduru, ale i pokud jde o ty změny v pozitivním právu, které byly provedeny buď v komunitárním právu nebo ve vnitrostátním právu a samozřejmě já eh, pokud samozřejmě předložíme určitá doporučení, tak opakuji, to bude v rámci našich kompetencí. Paní komisařko, máte slovo a děkuji ještě jednou, že jste mezi nás přišla. Well, good morning. Uh, first of all, and, uh, and thank you. Děkuji vám, uh, pane předsedo, a děkuji za toto pozvání na výměnu názoru. Chci poděkovat panu předsedovi za tento úvod. A myslím, že velice dobře ilustroval zodpovědnosti výboru, ale také velice vyvážený eh, přístup eh, k této materii. A já velice oceňuji eh, práci tohoto výboru a je zapotřebí to jako zajistit, že vyhýbání se daním eh, Vím, že eh, vyhýbání se a daňový únik jsou takto jednou z priorit mm, evropských témat. Cílem parlamentu je bojovat proti vyhýbání se daní a proti daňovým únikům Junckerová komise se zavázala k tomuto cíli a my ze všech sil budeme usilovat eh, o to, aby se předcházelo úniku podnikových eh, daní v Evropské unii. Jako eh, komisařka kompetentní v této oblasti se tímto zabývám prostřednictvím nástrojů hospodářské soutěže. Velice usiluji o úspěch této práce. Jedn, máme určité priority eh, pro naši organizaci práce a také jsme ji stanovili ve stanovení eh, mise, poslání eh, komise. Členské státy samozřejmě mají právo rozhodovat o struktuře daní pro podniky a také, jaké budou sazby těchto daní ale to neumožňuje členským státům, aby jednali selektivně a poskytovali selektivní úlevy podnikům a nebo určitým průmyslovým odvětvím. Není přijatelné, aby takovéto podniky platily nižší daně, než by měly, pokud by daňová úprava daného členského státu byla aplikována spravedlivě a bez diskriminačních e, postupů. A v této souvislosti se setkáváme také eh, s pravidly, které se týkají eh, státních eh, subvencí, státní pomoci. Za těchto pravidel komise má pravomoc jednat proti nespravedlivé hospodářské soutěži. Můžeme jednat tam, kde je důkaz o tom, že při eh, zdaňování členské státy poskytují selektivní úlevy nebo výhody nějakým podnikům nebo průmyslovým odvětvím. odvětvím. Úprava státní pomoci má zajistit, že daňová opatření nebudou narušovat hospodářskou soutěž mezi podniky na vnitřním trhu. A je také zapotřebí, aby eh, se předcházelo eh, takovýmto jevům v členských státech i při placení daní a jejich výběru. Komise již velice dlouho usiluje o správné prosazování eh, pravidel státní pomoci ve, v oblasti zdanění. Mandát vašeho zvláštního výboru eh, jde až do roku 1991. Pan Lamasur, předseda výboru, mne požádal o seznam, takový stručný seznam eh, všech eh, úprav, které se týkají daní a podobných opatření od roku 1991. My jsme se tím zabývali, zpracovali jsme to. A minulý týden se vám poslala seznam případů státní pomoci od roku 1991 Eh, samozřejmě tu upozornění, nebo chci vás upozornit na to, že možná nám něco uniklo, ale snažili jsme se opravdu najít eh, všechny případy do roku 1990 jedna eh, počínaje dokumenty, které jsou v papírovém archivu v Zaventem a v nich najít všechny relevantní materiály. Eh, doufám, že toto vás ujistí, že nám velice záleží na tom, abychom eh, co možná nejlépe sami spolupracovali a poskytli vám všechny potřebné informace. Samozřejmě snažíme se o to ze všech našich sil a budeme o to usilovat i nadále, abychom vám takto mohli eh, pomáhat. Samozřejmě za omezení, která právě zmínil váš pan předseda. Zatím jsme identifikovali 65 případů státní pomoci, které se vztahují k vašemu mandátu. A Tyto případy se stahují k 15 členským státům. Abych uvedla jeden příklad, to je velice dobrý příklad, kromě jiného. Po roce 2000 eh, jeden z mých eh, předchůdců eh, komisař pro hospodářskou soutěž Mario Monti zahájil rozsáhlé vyšetřování ohledně Ehm, škodlivého uplatňování eh, zdaňování podniků eh, v členských státech. Nebylo náhodou, že to byl právě Mario Monti. Eh, bylo to za jeho druhého mandátu a v průběhu prvního mandátu, kdy byl komisař pro vnitřní trh a zdanění Eh, alespoň já si myslím, že to tak bylo, eh, si uvědomil, eh, že státní pomoc může být účinným nástrojem, který lze využít právě při zkoumání takovýchto případů. Toto vyšetřování Maria Montyho nakonec skončilo do 21 formálními rozhodnutími. V mnoha případech, to bylo v 15 případech, došlo k negativnímu rozhodnutí a komise žádala od členských států, aby skoncovali s takovými eh, daňovými eh, předpisy, eh, které byly nezákonnou státní pomocí, aby přijali patřičné kroky a napravili situaci. Takto e, se nám e, podařilo také lépe se vyznat v mnoha různých aspektech hospodářské soutěže, které souvisejí se zdaněním. V pozdější době, to bylo v létě 2013, e, komise se začala zabývat daňovými předpisy v mnoha členských státech, a to na základě zjištění amerického senátu a dolní sněmovny Velké Británie, kdy se zjistilo, že takovéto předpisy mohly poskytovat nespravedlivé výhody určitým podnikům. Takže na základě těchto zjištění eh, vzešlých ze slyšení ve Velké Británii. A nyní je otevřeno eh, pět eh, takovýchto případů týkajících se daňových předpisů proti členským státům a mm, my se snažíme tyto případy dokončit co možná nejdříve. Ale samozřejmě eh, nemůžeme to činit na úkor eh, právního státu anebo na úkor kvality naší práce. Ten první případ byl zahájen v loňském létě a ukázalo se, že získávání informace je mm, náročné a že potřebuje spoustu času, protože ne po každé získáme hned na poprvé informaci, kterou potřebujeme a kterou žádáme a někdy ani na podruhé. A proto se nám nepodaří splnit tu první lhůtu, kterou jsme si stanovili, což má být konec druhého čtvrtletí. Ale opravdu se snažíme postoupit vpřed, jak jen to jde. Je to jedna z našich hlavních eh, eh, priorit, samozřejmě Eh, postupovat rychle je lepší, než postupovat pomalu, ale nejlepší ze všeho je postupovat spravedlivě. Takže vám teď nebudu um, nabízet nějakou konkrétní lhůtu pro dokončení těchto případů, ale mohu vás ujistit, že, že věnujeme všechny patřičné zdroje a veškeré úsilí k tomu, abychom uh, dokončili tyto případy co možná uh, nejdříve při zachování kvality naší práce a Eh, všech eh, předpisů. Náš boj proti eh, daňovým únikům se samozřejmě nezastavil u těch pěti otevřených případů. V prosinci 2014 naše služby Evropské komise žádaly členské státy, aby poskytly informace o tom, jak obecně postupují v daňových předpisech a aby informovali o případech, eh, které se stahují eh, k daňovým předpisům mezi lety 2010 a 2013. My postupujeme systematicky a ze široka, neprovádíme žádnou diskriminaci nějakých podniků nebo členských států a v každém jednotlivém případě postupujeme eh, jednotlivě na základě toho, co členský stát dosáhl. Žádala jsem, aby Eh, naše služby připravily patřičné kroky, aby se zajistilo, že tři členské státy, které ještě plně neodpověděly, nám poskytly patřičné informace a zahájíme řízení kvůli státní pomoci v případě, že budeme mít eh, eh, poznatky o tom, že takováto pomoc byla poskytnuta. Eh, já samozřejmě ze své strany budu dělat, co mohu, ale musíme mít jasno v tom, že každý z nás má určité ta omezení ohledně toho, jak postupovat a státní pomoc se musí pohybovat v určitých eh, eh, limitech. Všemi případy budeme mm, diskutovat otevřeně a nemůžeme předem se vyslovovat o tom, jak bude vypadat výsledek. Někdy je zapotřebí využít i jiný lék na vyléčení eh, choroby nazvané vyhýbání se eh, daním. Mm. Je zapotřebí, aby eh, systémy daňové spolupracovaly. Je zapotřebí, abychom podporovali spolupráci a transparentnost v v oblasti eh, daňových předpisů týkající se podniků. A jsem velice ráda, že tomuto Evropský parlament tolik napomáhá. Co se týká transparentnosti, neměla by to být jen možnost volby, ale měla by to být povinnost. Protože v takovém případě získáte zcela nový pohled na situaci, zcela nové informace a to je právě jeden z důvodů, proč jsem velice ráda, že tu nejsem sama v tomto úsilí, ale že mohu s vámi spolupracovat, že mohu také spolupracovat s kolegy v komisi. Víte, že i Pěr Moskoviči, který zde byl 30. Eh, eh, dubna eh, v Evropském parlamentu se takto vyjádřil a ten balíček ohledně daňové transparentnosti, který předložil na stůl, je součástí takovéhoto řešení je to jen součást řešení, mm, jak jsem uvedla. Znamená to, že e, tento balíček nám může e, pomoci vytyčit cestu e, pro další činnost komise. A přejeme si pro tento balíček svou podporu, protože sdílíme ten týž cíl. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci výboru, tak se Samozřejmě, že úkol, který máte, je velice významný a já doufám, že se mi podaří přispět k úspěchu vaší práce a že budeme moci takto se spolupracovat. Děkuji se, těším se na tuto výměnu názoru. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Nejdříve předám slovo našim dvěma zpravodajům a paní komisařka pak odpoví a následně dalším řečníkům za politické skupiny. Nejdříve paní Eliza Ferreira, prosím. Thank you very much for... Děkuji vám mnohokrát, že jste přišla, paní komisařko. Děkuji vám za informace, které jste nám poskytla a za to, co jste nám právě teď sdělila. Dovolte mi pár otázek. Za prvé, nezdá se být těžké k pochopení, že podmínky státní pomoci, které se odvozují z daňových rozhodnutí a různých daňových výhod, by měly z logického hlediska okamžitě podléhat pravidlům pro státní pomoc a příslušné legislativě. Loni v prosinci jste v tomto smyslu postupovala. Já se chci zeptat, proč komise nic nedělala dřív? Protože ona je vždy nějaká chvíle, kdy máme nějakou setrvačnost, pak se všechno zastaví, pak se zase rozhýbe, pak se zase zastaví. Já si myslím, že je potřeba e, zavést sem novou kulturu, jak si v postupu v těchto věcech. Za druhé, proč není možné, aby veškerá státní pomoc, která podléhá daňovým rozhodnutím, e, proč není možné, aby když komise není informována o aplikaci nějakého takového nového pravidla, aby komise okamžitě takové opatření považovala za nelegální. Ono se to děje i v celé řadě dalších oblastí, kde komise jaksi reaguje na to, že na něco není upozorněna. Proč je to důkazní právo, abych tak řekla, otočeno vzůru nohama? Komisi to staví do určité sekundární pozice ve vztahu k ostatním subjektům, například vůči dolní sněmovně britského parlamentu, e, vůči různým senátům a dokonce i vůči žurnalistům. Proč nemají členské státy povinnost komisi informovat? Komise by tuto otázku, myslím, mohla využít jako nějaký spouštěcí mechanismus, který by pak nastartoval ten e, následný proces. A nakonec, jaká další opatření budete potřebovat? Zmínila jste reporting zemi od země, ale máme ještě zprávu Austrevičus, ve které můžeme identifikovat eh, různé daňové ráje a jiné nespolupracující elementy. Máme možnost eh, řešit otázku kodexu chování Eh, daňových poradců, ale pak je zde ještě celá řada dalších prvků a já se vás chci zeptat, čím byste tuto mezeru nejlépe vyplnili, protože je jasné, že ten přístup k celé věci se musí změnit. Už není možné, abychom měli pořád tu samou komisi jako nějakou společnou instituci a aby tato komise byla tak netolerantní vůči členským státům, co se týká daňových otázek, a aby zároveň stejná komise nebyla schopná ošetřit ty velmi významné daňové úniky eh, pomocí již zavedených pravidel v Evropě. Myslím si, že jsme už na limitu toho tlaku daňového zatížení na malé a střední podniky a na soukromé občany, na fyzické osoby. Politicky není života schopné jít ještě dále ani pokračovat eh, ve spole- v budování společného jednotného trhu a společné měny, a měny, aniž bychom změnili přístup v celé této oblasti. Děkuji. Michael Teurer. Děkuji, Aliso Michael Teurer. Eh. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi nejprve jednu větu k vašim vyjádřením, co se týká mandátu. Parlament má eh, odsouhlasený velice široký mandát a já bych rád řekl, že nejsem spokojen s tempem práce našeho výboru. Trvalo nám dva měsíce, než jsme si vůbec vyžádali dokumenty. Já si myslím, že tento výbor musí využít trvačnost, kterou má, protože veřejnost má právo dozvědět se, co je skutečně za aférou LuxLeaks a všemi podobnými aférami související s daňovými rozhodnutími v členských státech. Není možné, abychom my teď vylučovali, že e, bude docházet k dalšímu vykotlávání Evropy. Ne, my musíme zkrátka tu ránu znovu otevřít a začít věci řešit. E, paní komisařka nám poskytla dokumenty až do roku 1991. Je to 65 případů, které vám leží na stole. Vy říkáte, že nemůžete zaručit, že to jsou plnohodnotné dokumenty. A e, já bych se vás chtěl zeptat, zástupci daňových združení eh, vypočítali, že McDonald's má efektivní daň 0,4%. Každý poskytovatel, eh, já nevím, v malo, v malo obchodě s potravinami platí daleko víc daní. Každý prodejce kávy platí daleko víc. A já se chci zeptat, proč nic nedělali daňové, národní daňové úřady? Například jen v Německu Máme dost případů, kdy provozovatele butiku nebo někoho, ne nějakého e, obchodu musí čelit otázkám daňového, e, daňového úřadu, který důkladně přeskoumává jejich účetnictví. A já se chci zeptat, proč třeba v případě McDonald's nebo v případě Amazon nedělal nikdo nic. Takže máme v otázkách státní pomoci nějaké informace o tom, proč národní daňové orgány nedělali v těchto případech nic. Věděli to skutečně? My máme trošku dojem, že ministři financí všechno věděli, ale vzájemně se kryli. Druhá otázka. Hovoříte o možnostech eh, pravidel pro státní promoc, kam by komise zasahovala a nějakým způsobem celou otázku ovlivňovala, ale mluvíte také o hranicích. To je velice důležitý bod pro nás kdy naráží právo hospodářské soutěži na své hranice. Například e, některé legiony, například Lucemburský region říká, že vše bylo legální, vše bylo v pořádku. Sdílíte toto stanovisko? A nebo zde kromě e, toho, co byste mohli použít v oblasti e, práva pro hospodářskou soutěž, potřebu rozšířit naše pravomoci ještě někde. Kde by to bylo nejnutnější a jakým způsobem? Děkuji. Merci. Děkuji, paní komisařko. Well, first of all, uh... Děkuji. Za všeho nejdříve děkuji za otázky. Myslím si, že s obou intervencí eh, obou zpravodajů je jasné, jak důležité toto téma je. Politicky i z hlediska hodnot. Není to pouze nějaká technická diskuse, nebo není to něco, co by se mohlo odložit a e, dát na práci právníkům nebo ekonomům. Toto je skutečně velice důležitá věc, protože otázky hospodářské soutěže, zejména v případech, kde velké společnosti si mohou věci zařídit tak, jako malé společnosti nemohou, to vytváří extrémně nerovné podmínky. Já vám mohu komplexně odpovědět jen velmi složitě, zejména k tomu, proč mý předchůdci jednali různým způsobem v různých časových úsecích. Důvody budou asi e, různé, ale jeden důležitý důvod je, že e, je zde spousta tajností okolo, e, okolo těch daňových rozhodnutí. Pakliže se nejedná o všeobecný program, pak se skutečně jedná o záležitost té jednotlivé firmy. A tato oblast je velmi netransparentní, nedochází zde v podstatě k žádné výměně informací mezi daňovými orgány a mezi členskými státy. A já si nemyslím, že by se jednalo o nějakou diskusi kolem, o, u kulatého stolu mezi generálními řediteli korporací o tom, kdo jakou daňovou výhodu dostal. A nikdo si asi moc nestěžuje, protože zkrátka nikdo moc neví, jaké daňové aranžmá má ta nebo ona společnost s příslušným daňovým úřadem. A to je jeden z důvodů, proč zde byly takové, takové nárazové akce ze strany, ze strany naší. Je potřeba ocenit práci Maria Montyho, vzhledem k tomu, eh, že měl tu iniciativu toto vyšetřovat a měl iniciativu hovořit o, et, o kodexu chování. A to je něco, na co my navazujeme jak eh, je vidět z těch jednotlivých případů, ty jsou také inspirovány tím kodexem chování a ten kodex sám změnil způsob, jakým nahlížíme na eh, jednotlivé případy daňového chování. Já vím, že eh, o tom ale budete mluvit později, takže to pak můžete rozvést v následné diskusi. Paní Ferreira se mě zeptala, proč všechno tak trvá, proč nestačí Eh, že někdo notifikuje nebo nenotifikuje. Důvod, proč eh, se těmi případy zabýváme takto detailně, je, že jednak musíme zjistit legálnost a musíme zjistit, kdo co notifikuje a co ne, ale zároveň musíme ověřovat kompatibilitu se smlouvou. Pokud si členské státy nemyslí, že se jedná o příjmat státní pomoci, no tak nikoho neupozorní. A eh, to vidíte i v tom přehledu těch jednotlivých případů Obvykle si členské státy nemyslí, že ty jednotlivé programy musí oznamovat. No a tím pádem o nich komise neví. Máme několik eh, velice dobrých příkladů, kdy komise jednala z vlastní iniciativy. Jeden právě zazněl, tedy USA a Velká Británie. A pak máme také příklady toho, kdy komise jednala na základě na základě práce žurnalistů, nejenom tedy LuxLeaks, ale i předtím. A to je jeden z důvodů, proč si myslím, že je důležité zajistit větší transparentnost v oblasti daňových rozhodnutí. Teprve potom můžete začít fungovat tím novým a zcela jiným způsobem. Nevím, jestli potřebujeme nějaké další nástroje v oblasti státní pomoci, ale nemyslím si, že ano. Ale myslím si, že potřebujeme něco obecnějšího. Podle mě bychom potřebovali společný korporátní daňový základ. To by bylo velice jednoduché a byla by to velká výhoda pro malé podniky, které působí v více členských státech, aby uspořili peníze na věcech, jako jsou audity a tak dále. A i naši práci by to dosti usnadnilo. Doufám, že komise vám již brzy předloží nový možný další postup, co se týká eh, složky CCCTB. Michael Teurer zmínil eh, setrvačnost celé aktivity, s tím souhlasím. Eh, říkala jsem vám, že jsme v prosinci žádali všechny členské státy, aby nás informovali o daňových rozhodnutích a stále nám informace ze tří členských států chybí. Členské státy zkrátka neposkytly informace, které jsme od nich žádali. A to poukazuje na to, že se nejedná o úplně snadnou záležitost. Samozřejmě je potřeba, aby práce tohoto výboru byla součástí tohoto našeho procesu a aby nám umožnila zajistit rovné podmínky pro všechny v této oblasti. Momentálně analyzujeme informace, které získala, získali odborové svazy, co se týká e, firmy McDonald, abychom zhodnotili, zda budeme zahajovat e, vůči této firmě nějaký postup. Samozřejmě, když nám e, lidé řeknou, my si myslíme, že je zde něco špatně, tak to musíme začít nějakým způsobem řešit. Důvodů, proč národní orgány něco neprošetřili, může být celá řada. Ne všechny budou asi úplně špatné, ale nevím. Ale řeknu, jako asi ještě tolikrát, pokud budete mít systém automatické výměny informací, tak bude samozřejmě daleko snáze zjistitelné pro jednotlivé orgány ve, ve členských státech, co se děje v jiném členském státě. Samozřejmě všichni musí pracovat s tím faktem, že celá řada těchto programů má za cíl přesouvat zisky z jedné jurisdikce do jiné. A proto je tak důležité, abychom co nejrychleji, jak to bude možné, schválili ustanovení o automatické výměně informací. Nástroje státní pomoci mají svá omezení. My tyto případy řešíme jednotlivě, případ od případu a není možné Není možné proskoumat každý jeden případ na světě. Není možné všechna daňová rozhodnutí proskoumávat. Můžeme se zaměřit pouze na ty velmi problematické případy a doufáme, že tato aktivita pak inspiruje členské státy k tomu, aby změnili vlastní legislativu. Jako například v Irsku, což je, myslím, velice dobrý vývoj, podobně jako v Lucembursku kde se změnil způsob implementace daňových rozhodnutí tak, že ta daňová rozhodnutí jsou více zakotvena do legislativy. To jsou poměrně nedávné příklady toho, kdy se postup členského státu změnil. A máte to i v tom schrnutí těch 65 případů. Když komise začala něco šetřit, tak si členský stát uvědomil, aha, tady musíme něco změnit a také to pak změnili anebo poupravili, aby zajistili, že vše je v pořádku. Jeden z argumentů, který často slýcháme, je, že vše je legální a ano, ono to může být legální eh, v rámci národní daňové legislativy, ale zároveň to musí být legální i v oblasti státní pomoci tyto obě oblasti, tyto oba předpoklady musí být splněny zároveň. Děkuji. Merci beaucoup, madame Děkuji, paní komisařko. Takže nyní přejdu k řečníkům za politické skupiny. Navrhuji vždycky tři otázky a poté paní komisařka eh, eh, odpoví na eh, vždycky to kolečko tří otázek. Jako první je Luděk Niedermayer za EPP. Pane Niedermayer s paní Doc jsou zpravodajkou za hospodářský výbor mm, na téma doporučení e, pro účely e, e, legislativy její prosazování. Děkuji, dobrý den, paní komisařko. Za prvé chci se omluvit za spoždění kvůli dopravě, která byla špatná. Za prvé chci říci, že my se snažíme eh, efektivně reagovat na agresivní daňové plánování, a, mm, což je špatná věc, to by nemělo pokračovat takto. Ale vlastně mm, veškerá odpovědnost nebo gro odpovědnosti leží na vládách. Takže eh, eh, to, co se snažíme dosáhnout tady v parlamentu, v komisi, tak to je prosadit opatření, která jsou proveditelná a opírají se o mm, stávající předpisy. Takže my zde máme určité otázky na vás, protože politika hospodářské soutěže také do tohoto zapadá. Jednoduše řečeno, já jsem přesvědčen a mm, že samozřejmě lidé by měli platit tam, kde probíhá daná činnost, eh, která podlehá zdanění. Ono to vypadá triviální, ale když se na to podíváte v reálu, tak je to strašně komplikované. Na jedné straně si myslíme eh, v zemích, kde jsou daňové režimy, které jsou Eh, ne, které neumyslně bych řekl, umožňují zemím, eh, pardon, podnikům transferovat, převádět zisky a tudíž zdaňovat velice málo a to znamená převádí do zemí, kde v podstatě nepodnikají. Takže to musíme zarazit. Zároveň je zřejmé, že země mají právo si zvolit, jaký budou mít daňový režim a eh, potom ho tedy samozřejmě koncipovat tak, aby to stimulovalo podnikání, tvorbu pracovních míst, a mají spoustu nástrojů na to. Mají ty různé systémy redistribuovat prostředky, daňové prostředky prostřednictvím daní a podobně. A já se ptám, podle vašeho názoru, kde je ten limit mezi tou spravedlivou fiskální konkurencí a tou špatnou, nekalou a skutečně, co už je za hranicí a co je v rozporu s eh, eh, s principem, že tedy zdaňuje se tam, kde člověk pracuje, podniká. A jak vy vidíte ty hranice eh, z pohledu eh, hospodářské soutěže, z pohledu státních pomocí? Samozřejmě tyto praktiky eh, poškozují hospodářskou soutěž na trhu především mezi velkými malými podniky a do určité míry určitě to podle mého naivního za, e, názoru toto, vždy, toto zakládá státní pomoc, takovéto zacházení. Děkuji, Lučku. Eh, takže to je velice významný princip k debatě, který jste eh, zmínil. To je ten princip mezi eh, řádnou hospodářskou soutěží na straně jedné a řádnou spoluprací mezi členskými státy na druhé straně. Takže to zatím ale nebylo moc rozhodováno u soudního dvora. O tom se paní Eh, komisařka vyjádří. A Peter Simon za socialisté demokraty. Děkuji. vám mnohokrát, paní komisařko. Dobré ráno. Bylo velmi působivé, bylo velmi působivé, eh, jak jste výboru řekla, že připravenost členských států ke spolupráci je jaksi omezena. Je působivé vidět, že z těch 65 případů pouze deset bylo přímo nahlášeno členskými státy, které byly relevantní, eh, tedy případy, které byly relevantní v oblasti státní pomoci. Nicméně byly to eh, z většiny případy, které členské státy nepředložily komisi k přeskumu. Já myslím, že si eh, dovedeme všichni snadno představit, že v rámci toho jednotlivého projednávání technicky narážíme velice často na možnosti komise, na, eh, dostupné, na otázku dostupných zdrojů v komisi. Myslím si, že je velice důležité, abychom měli takovou sadu nástrojů, kterou v rámci komise vybavíme takovými pravidly, která všem jasně řeknou, co se bude dít, když někdo nesplní svou povinnost. A komise v oblasti státní pomoci takováto pravidla nastavit může. Vy nejste v oblasti zdanění ta nejmocnější žena na, semi, na zemi. Komise bez členských států, bez parlamentu, sdělení a nějaké eh, pokyny pro státní pomoc, ale klidně schvalovat můžete jasně se ukázalo, jakým způsobem můžete ovlivnit situaci a praxi v členských státech. To jste také zmiňovala. Já jsem v Německu zažil například e, vaše působení v oblasti veřejných služeb, tedy služeb ve veřejném zájmu. Tam se do posledního detailu řeklo, co z hlediska komise v oblasti státní pomoci je v pořádku a co už ne. To například v Německu, ale i jinde vedlo k tomu, že se změnila, změnila struktura financování v celém tomto sektoru. To byly obrovské procesy, ale každý se bál, že poruší pravidla EU a že tím pádem se na něj soustředí Evropská komise. Já jsem si jist, že v tom rozměru, o kterém tady hovoříme zde, například tedy McDonald's 3,7 miliard, pokud to platí, tak 16 milionů zaplatili na dani. Lucembursko, já nevím, eh, tam je zdanění asi 28%, to by byla víc než miliarda. Když se podíváme na ty konsekvence, které eh, takovéto porušení má, k čemu to tedy vede, když nějaký členský stát eh, jde proti pokynům z komise, když nějaký podnik uvidí, jaké riziko mu hrozí, nebo když poradenská firma, která radí ať už členským státům a nebo velkým koncernům, když pochopí, o jaké riziko jde, když e, nebudou splňovat pravidla státní pomoci, jsem si jist, že počet daňových rozhodnutí už jenom z toho strachu začne klesat. Komise má naprosto volnou ruku v této oblasti a může klidně definovat i velmi úzký rámec toho, co je možné a co možné není. Má otázka na vás je, jste vy připravená takovýto úzký rámec nastavit, jako jste to udělali například v oblasti služeb ve veřejném zájmu? Protože takové je totiž očekávání eh, z frakce SAD zde v parlamentu na práci komise. Děkuji vám. Děkuji, to je velice jasné za EKR pan Bernd Luke, který je místo předsedou našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste k nám přišla. Já mám ze všeho nejdříve otázku navacující na odpověď, kterou jste již poskytla, tedy k věci toho, že členské státy si e, sami určují daňová opatření, Mimo jiné proto, že říkají, že to není relevantní pro hospodářskou soutěž a vy jste říkala, že komise často není informována, tím pádem nemůže nic dělat, protože nic neví, ale to je poněkud velmi slabá odpověď, protože komise by to vědět měla. Já se chci zeptat, co s tím hodláte dělat, co s tím dělat můžete, abyste dostávali dost informací, abyste mohli jednat. Jaké pobídky můžete nastavit za tím účelem, aby ty informace, které vám členské státy nedávají často, možná třeba z dobrých důvodů, abyste je přesto dostali. Samozřejmě hovoříme o zvýhodnění firem v, v rámci hospodářské soutěže, ale zároveň není možné firmy poškozovat. Myslím si, že firmy často mají alespoň určitý dojem o tom, jaké věci se dějí v daňové oblasti. Já se chci tedy zeptat, co můžete udělat, abyste firmám a korporacím dali dost pobítek k tomu, aby se sami třeba obraceli na, komis, na komisi, aby se mohly případy nesprávně aplikované státní pomoci snáze řešit. E, samozřejmě je to otázka transparentnosti. Pan Simon před chvílí správně poukázal možná i na problémy dostupných prostředků, dostupných zdrojů i v komisi. Mít i všechny informace o všech možných podezření hned od začátku může vést k tomu, že ty nejkritičtější případy pak nakonec přesto přehlednete. Ono se dá snadno říci, tady něco smrdí a tím pádem je potřeba se na tu oblast zaměřit a použít příslušná opatření. Druhá otázka, kterou mám, ta se týká praxe, tedy praxe v oblasti daňových ztrát. Vy jste hovořila například o sektoru bankovních. Tam se hovoří o problému deferred tax assets. To je e, vaše iniciativa, napsali jste dopis bankám zejména na jihu Evropy, kde se ptáte, zda neexistují neoprávněné systémy daňové, e, daňové pomo- státní pomoci v této oblasti. Odpověď například ze Španělska byla, no toto je otázka ztrát, které se týkají všech podniků stejně a tím pádem to nikoho nediskriminuje. Zároveň se často objevuje problém, že velmi často dochází k různému zacházení se e, ztrátami v rámci jejich uplatnění v budoucím zdanění mezi jednotlivými členskými státy. A otázka je, Eh, pokud byste se zabývali tímto problémem, tedy nejenom obecně, ale i v rámci jednotlivých podniků, chci se zeptat, zda analyzujete i to možné narušení hospodářské soutěže, ke kterému může docházet v důsledku takovéhoto jednání jednotlivých korporací a členských států. Chci se zeptat, zda jste například zjistili, že třeba v této oblasti dochází k diskriminaci, tedy k diskriminačnímu jednání mezi jednotlivými korporacemi v rámci jedno, jednoho členského státu. Tedy, že některé podniky mají různou možnost, jakým způsobem vykázat ztráty třeba eh, v budoucích daňových přiznání. Chci se zeptat, zda se tímto problémem hodláte zabývat a pokud ano, tak jakými prostředky. Děkuji. Merci bien. Děkuji, paní komisařko. Um, first of all... Za prvé, eh, Mm, k otázce pana Loučka Niedermayera. O co by nám mělo jít, je mít eh, eh, eh, prosazovat legislativu i předpisy státní pomoci a to zároveň, protože nástroje státní pomoci mají své limitace a i mm, legislativa také má své limitace, takže je třeba prosazovat oboje zároveň a tudíž samozřejmě doufám, že i e, váš parlament ve spolupráci s ostatními parlamenty Unie, že také budou vést dialog na toto téma. Doufám, že parlamenty v jiných členských státech nebo v členských státech také e, e, mají tuto prioritu jako Evropský parlament. Jak víte, přijímat daňovou legislativu znamená jednomyslnost zde a tudíž eh, je třeba vést eh, diskuzi o těchto věcech v celé Unii. A tady naváží na to, co řekl pan Toirer, je třeba ukázat, že to vede k výsledkům a že jsme schopni věci měnit. Také souhlasím s tím, že je evidentní, že daně je třeba platit tam, kde probíhá zdanitelná činnost. Také ale souhlasím, že tady e, e, to končí. Pak už to, to komplikuje. Souhlasím, že jsou situace, kde zjistíme, že to je legitimní, aby daný podnik podnikal v jedné e, zemi a má to dopad na jejich zisky v jiné zemi. A to je důvod, proč některá naše šetření trvají tak dlouho poněvadž zjišťujeme, že existují různé způsoby, jak přesouvat zisky z jednoho státu do jiného státu, třeba prostřednictvím oceňování služeb či zboží nebo prostřednictvím managementu, podle toho, kde se nachází tedy vedení podniku a potom i e, to závisí na tom, jak e, mezi sebou e, si ty jednotlivé subjekty v té skupině pomáhají finančně, jak si půjčují prostředky. A vlastně tady je to v pořádku. V některých případech je to v pořádku, v jiných ne. A právě toho se týká naše šetření. Také si myslím, že je dobré a spravedlivé, aby existovala otevřená daňová soutěž, ale problém je, když už to není daňová soutěž, ale je to v podstatě taková výsada, kterou dostane jeden podnik na úkor jiného podniku. A je zřejmé, že je to potom těžší pro ty malé podniky, aby se nějak zorganizovali a daňově zorganizovali to pro ně těžší než pro ty velké podniky. Otázka, zdali členské státy notifikují nebo ne. Samozřejmě to je také e, zřejmé. Zjistíte, že členské státy, e, které nenotifikovaly, tak e, se domnívaly, že by neměly, tudíž nesouhlasí s tím, že by měli tuto povinnost. A také často zjistíte, že poté, co komise vydá rozhodnutí, tak nás žalují u soudu, protože s naším rozhodnutím nesouhlasí. Máme zde celou řadu věcí, které se projednávají u soudu a kde si myslíme, že ano, naše rozhodnutí bylo opodstatněné, důkladně prověřené, ale stejně nás žalují u soudu. To není pro členský stát nějaká malá věc, ne, to tady jde o hodně. A jak i e, řekl Petr Simon, podniky by chtěli vědět, můžeme důvěřovat naší vládě v tom, že tyto výsady, daňové výsady jsou v pořádku a to je důvod, proč je tak důležité pro nás, když členské státy se nás ptají, tak je e, třeba, abychom skutečně e, splnili jejich legitimní očekávání. To je e, klíčové pro vztah mezi komisí a členskými státy. Proto potřebujeme mít judikaturu, kazuistiku a možná, že proto do budoucna budeme schopni na základě té kazuistiky přijímat guidelines, takové základní pokyny, které budou detailní, stejně jako máme v oblasti energetiky, regionální pomoci, životního prostředí a tak dále kde detailně vysvětlujeme, co lze dělat, jak to, jak to lze dělat, aby to bylo v pořádku. Já doufám, že se nám toto také podaří, ale mm, mm, pokud vydáváme ty guidelines, ty hlavní směry, tak vždycky se opírají o konkrétní případy. A na základě toho čerpáme know-how, znalosti a na základě toho do budoucna připravujeme guidelines, takové hlavní směry, doporučení. A, takže tady dostáváme dostatek informací. Zde já mám k dispozici eh, eh, celý toolbox, eh, celý soubor nástrojů a jsme schopni i rozhodovat o tom, že, musíme, že můžeme uvalit členskému státu povinnost zveřejnit informace, které potřebujeme. To můžeme udělat také i můžeme jednat na základě informací, které již máme. A členské státy potom e, jsou povinny nám třeba doplnit informace, abychom si udělali plný obrázek a e, takže na základě toho můžeme jednat. samozřejmě e, poslední věc, poslední možnost je Eh, žalovat členský stát u soudu. Pokud nedostaneme informace, které potřebujeme, tak můžeme se obrátit na soud, aby členský stát donutil vydat tyto informace. Poněvadž samozřejmě státní pomoc znamená eh, soutěž mezi členskými státy nejenom podniky. Proto klademe otázky, například pokud jde o e, odložené daně z aktiv. Takže my máme různé mechanismy, abychom pochopili vůbec, jak to e, funguje. Zdali je to třeba selektivní ze zákona, nebo zdali je to selektivní podle jenom e, toho, jak vypadá e, realita, podle daných situací. A samozřejmě na základě toho my vždycky vyvodíme závěr a to je tedy takový příklad toho, jak komise pracuje. My nejprve zjistíme, jaký je stav a potom klademe otázky, abychom pochopili řádně, o co eh, jde eh, dané, v dané věci. A to je právě to, co děláme teď. Děkuji a eh, nyní další kolečko tří členů a začneme panem Petrem Ješkem za ALDE. No, pardon. Omlouvám se. Ne, nahra, nahrazuje ho tady paní kolegyně. Commissioner. Děkuji vám, děkuji vám také paní komika, komisařko. Vy jste na začátku hovořila o některých omezeních, které se týkají eh, státní pomoci, eh, řízení a předpisu a říkala jste, že někdy potřebujeme i jiný lék. A také se hovořilo o tom, že nemáme dost koordinace ohledně korporátních daní. Eh, můžete nám říct si konkrétněji, co tím myslíte, co myslíte tou koordinací v korporátních daní. Jak by ta e, koordinace měla postupovat, nebo jinými slovy, jak daleko by měla jít oproti tomu, jak už v současné době funguje? Také jste říkala, že podporujete e, společné CCCTB. a jak v této souvislosti chcete také posílit spolupráci, protože jste se zmiňovala o tom, že je zapotřebí samozřejmě na základě smlouvy jednat jednomyslně. A myslíte si, že to, takovýto postup eh, eh, by eh, pomohl v případě společného korporátního daňového základu? A myslíte si, že tu jsou určité meze, za které by Eh, ta spolupráce a koordinace v eh, korporátních daních neměla jít? To je tedy první otázka. A za druhé, už to bylo zmíněno, jedná se o eh, soutěž daňovou, soutěž daňových předpisů v jednotlivých členských státech. Myslíte si sama osobně, že je zapotřebí změnit nějaká, nějaké předpisy hospodářské soutěže, nějaké zákony, aby se změnila situace a Třetí otázka. Jsem e, přesvědčena, že e, komise ještě tedy nedosáhla konečného e, rozhodnutí ohledně Starbucksu, Amazonu, Apple a dalších, ale zatím u toho předběžného náhodu na věc myslíte si, že to, těmito firmy nějak bylo narušena právní úprava vnitrostátní týkající se státní pomoci. Můžete k tomu něco říct? Děkuji vám. Pan Miguel Viegas, Zague. Bom dia. Eu tenho apenas um, uma pergunta. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat jen na jednu věc. V Portugalsku máme daňový eh, ráj na Madejře. A to je jedno eh, z míst, které bylo zmíněno i v tom seznamu. Dochází eh, k situacím, kdy je takto využívaná i státní pomoc 13 tisíc podniků, 1500 pracovníků a 1776 podniků nemají žádného zaměstnance eh, na Madejře. Eh, pořád ještě tam je 40 bank, ať už je to Citibank, Deutsche Bank eh, nebo další banky, které mm, jsou na Madejře, kde si můžete otevřít účet, aniž by držitel toho účtu musel odhalit svou identitu. Je to skutečný daňový ráj. Plně rozvinutý. Eh, daňový ráj. Nicméně tento seznam byl vypracován komisí právě proto, aby mohla reagovat eh, v březnu, ale nyní dochází, jak vidíme nadále eh, v Portugalsku, k takovýmto daňovým únikům a mm, dosahuje 1,2 miliard eur tento daňový únik. Nicméně ten mm, daňový režim, který používá Portugalsko, byl potvrzen Evropskou komisí až do roku 2027. A e, tento daňový předpis umožňuje e, daně 1, 2 či 3 Jako další pan Gigold za zelené. Thanks a lot. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, za jasné úsilí a váš závazek, který, který jste potvrdila a vyslovila. Z naší perspektivy a na základě toho, co bylo odhaleno za poslední dva roky, docházelo k masivnímu neúspěchu veřejných orgánů eh, v boji proti agresivnímu vyhýbání se daním. A eh, velice pravděpodobně docházelo k porušování eh, evropských předpisů a také předpisů týkající se státní pomoci. V odpovědích na naše otázky se potvrdila, že jen dva, v roce 2013 jste začali seriózně se zabývat otázkou těch soudních řízení a rozhodnutí, protože bylo eh, rozhodnuto, že už máte konkrétní zásadní poznatky. To je tedy ta výmluva, promiňte, že to říkám takto otevřeně, eh, protože se tomu těžko věří. V té pracovní skupině pro kodex chování, které se účastnila i Evropská komise, se o tom hovořilo mnohem dříve. Bylo to známo ve finančních službách, eh, v celém finančním průmyslu. Bylo to tedy otevřeně známo a teď vy jste také uvedla, že nepotřebujete další nebo nepotřebujeme další nástroje pro to, jak komise funguje. Je tu, jsou tu předpisy pro hospodářskou soutěž. A já bych byl velice rád, eh, abyste zapřemýšlela o tom, jak ty nástroje, a jak ty pobítky a mechanismy, které komise e, používá, mají fungovat, aby nedocházelo e, k takovýmto situacím jako v minulosti. Protože když teď získáme jen konkrétní informaci o nějakém e, způsobu jednání, o kterém už bylo soudně rozhodnuto, tak může onen průmysl přijít s nějakým jiným způsobem jednání. Jedná se o celou politiku hospodářské soutěže, aby nedocházelo e, k takové schovývavosti, e, která tu byla. Výboru, tak se, jste se ptala, zda víme o nějakých mm, případech, které e, byly oznámeny komisi, ale nebyl u nich follow-up. Náš výbor by rád měl další seznam tedy E, a to těch případů, o kterých jste byli informováni, a které ale nevedly k dalšímu vyšetřování. E, například je méně známo o vyšetřování na Maltě, na Kypru nebo ve Velké Británii. E, mohla byste nám o tom říct něco více, pokud to čas dovolí? Děkuji, vážený pane kolego. Nyní má slovo paní komisařka. Já si myslím, že to potřebuje sledovat více aspektů. Za prvé, komise se musí zabývat vyšetřováním ohledně státní pomoci, musí jednat spravedlivě, eh, rychle a s veškerým úsilím takto činíme. Potřebuje automatickou výměnu informací, protože to nám umožní vysokou úroveň transparentnosti a umožní nám to také, abychom eh, jednali efektivně eh, úplně jiným způsobem, než jsme eh, jednali dříve. A za třetí potřebujeme společný konsolidovaný daňový základ pro, mm, daň, pro podniky. A to si myslím, že je důležité, pokud chceme dojít dál. Musíme pracovat na transparentnosti ne kvůli parlamentu a komisi, ale také kvůli občanům, aby občané také věděli, zda e, podniky e, na místě, kde působí, e, kde jsou aktivní, také přispívají svými daněmi do společnosti. K tomu se vrátí komise v letošním roce s dalšími návrhy. Já si nemyslím, že za současné situace kombinace předpisů, nástrojů a legislativy ohledně státní pomoci je dostatečná. Když se podíváte jenom na velice nedávnou minulost, tak se informace nevyměňovaly. Ano, bylo to možné, aby se vyměňovaly, ale nestávalo se tak. A pokud se tak neděje, tak si myslím, že je velice důležité, abychom zajistili, že to bude takové pravidlo, takový předpis, který zajistí, že zde bude tato výměna informací, protože to umožní daňovým orgánům, aby jednali. Eh, co se týče toho eh, souboru nástrojů eh, týkající státní pomoci, za prvé máme nástroje získat informace, abychom mohli vyslovit nějaký příkaz členskému státu, a abychom případně získali informaci od členského státu i tím, že se obrátíme na soud. Takže to je poslední možnost, ale je tu také. Někdy se nám podaří dosáhnout e, takového závěru, že se nejednalo v daném případě o státní pomoc. A je velice důležité, abychom ke každému případu přistupovali jednotlivě. Proto já nebudu také komentovat eh, případy, které ještě nebyly eh, rozhodnuty, protože samozřejmě, že analyzujeme a vyšetřeme ten případ s otevřenou myslí, protože jinak podle mého bychom podkopali Eh, a delegitimizovali eh, náš princip zachování právního státu. Ano, až tyto případy budou uzavřeny, tak eh, se situace změní. Co se týče dotazu na Madeiru a volné zóny. Jak bylo zmíněno, ta pravidla byla seznána eh, kompatibilními ohledně pravidel nebo předpisů pro regionální pomoc a právě proto hm, se jedná o úplně odlišnou situaci. Já myslím, že to je jediná v EU. Ale to je právě kvůli tomu, že se jedná o pokyny týkající se regionální pomoci a v tomto konkrétním případě byly tyto předpisy respektovány. Sven Gikol se ptal, proč prvním aktivitám došlo v roce 2013. Možná by bylo dobré říci, že ten systematičtější přístup eh, začal až v roce 2013. Já velice oceňuji to, že, že se zaměřujete na budoucnost, protože eh, vy jste hovořil také o tom, co chtěli eh, předchozí eh, komisaři, ale je zapotřebí změnit způsob, jak komise postupuje ohledně eh, státní pomoci a zdaňování. V těch 65 případech jsme viděli, že se zaměřujeme tedy nejen na daňová rozhodnutí, ale na předpisy v širším slova smyslu. V některých případech eh, tato daňová eh, rozhodnutí byla velice eh, oprávněná jen proto, aby se dosáhlo právní jistoty pro podniky. To zapotřebí si uvědomit. Co se týče zdaňování, někteří lidé jsou velice kreativní a je zapotřebí investovat hodně zdrojů do toho, aby se zjistilo, zda skutečně jsou ty daňové zákony a předpisy správně Eh, respektovány. Já bych si přála, abychom měli silnou eh, legislativu a na základě těch případů, které máme, abychom byli schopni změnit eh, způsob toho, jak pracujeme s daněvými opatřeními a také, abychom měli konstantnější a vyšší um, způsob, jak se informujeme, jak, jak se co možná nejdříve budeme schopni uvědomit o tom, že může eh, dojít eh, k něčemu, eh, co souvisí se státní pomocí a že je zapotřebí se tím zabývat a případně šetřit. Děkuji, paní komisařko. Nyní bych chtěl požádat kolegy, aby hovořili trochu stručněji, abychom to všechno stihli, zejména u kolegů, kteří budou se tedy tázat. Jako další je pan Marko Dzani za EFDD. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za vaši ochotu eh, přijít a vyměňovat si s námi názor, jak jsme viděli, situace je značně dramatická. Vy jste se zmiňovala a pan předseda se zmiňoval také eh, o číslech 65 případů, 15 států, to znamená, Eh, to znamená, že téměř eh, většina z těch 18 členských států aplikuje ehm, eh, daňová rozhodnutí. Chcete s tímto něco dělat s tímto obrovským problémem? Druhá otázka se týká těch dvou kritických prvků, které se týkají boje proti té nesprávné, regulérní eh, hospodářské soutěži v daňové oblasti. O tom se zmiňovali kolegové, je to nedostatek zdrojů, eh, pravděpodobně jak v rámci komise, eh, tak u fiskálních orgánů jednotlivých členských států, jak se zdá. Dozvěděli jsme se určitá čísla při jednom slyšení s nevládními organizacemi o tom, jak vnitrostátní daňové úřady Eh, omezili eh, zdroje týkající se získávání informací a šetření. Jak vy chcete eh, skloubit ten návrh komise ohledně automatické výměny informací mezi členskými státy s tímto problémem? Protože tady může být veliká potíž. A tou druhou velkou potíží, kterou vidíme, kterou vnímáme, je nedostatek spolupráce ze strany členských států je obtížné, jak se sama vysvětlovala, získat informace k tomu, aby člověk mohl eh, vykonat eh, skutečně seriózní eh, šetření. A tedy povinnost výměny informací i mezi členskými státy by byla užitečná. Bez toho budeme mít problémy. Pokládáte tedy, že by vznikly například nějaké pokuty, které by se uplatňovaly v případě neplnění Jaké jsou tři členské státy, které neposlaly ještě ty informace, o kterých jste se zmiňovala? Ohledně balíčku transparentnosti, který navrhuje komise a který nám vysvětlil pan komisař Moskoviči, ta automatická výměna v této souvislosti je dobrá, ale nestačí. Ono to pořád zůstane dosti důvěrné, protože eh, ta výměna informací je podle mého nezbytná a bylo by zapotřebí úplně zveřejnit tento typ informací. I proto, že tento nedostatek zdrojů e, na komisi může být nahrazen tedy prací e, e, nevládních organizací, jako to ukázali například u McDonaldu. Takže to by bylo důležité. CCCTB je také důležitá věc. Při kompletaci tohoto balíčku, který se má objevit v létě, Eh, bylo by vhodné také se zabývat dvěmi důležitými aktéry, a to jsou banky a eh, daňoví eh, poradci. Dnes odpoledne si vyslechneme právě tyto aktéry, kteří mají základní úlohu při daňových rozhodnutích. Jak můžeme regulovat nebo upravit nějakým způsobem jejich aktivitu tak, aby neumožňovali a neusnadňovali, tak jak se tomu stává, takovouto e, činnost? A potom ta pravo, pracovní skupina, která byla vytvořena na komisi ohledně transfer pricing. E, vidíme, jak tato skupina byla vytvořena a proto mám e, určité pochybnosti o tom, e, jak se budeme postupovat v souvislosti s tímto problémem, protože tato skupina, která se má za transfer pricing, a těmito praxemi e, se skládala jen ze, z aktérů, kteří měli protihudné z zájmy. Ta první skupina se totiž eh, vydala opačným směrem, než eh, byl záměr eh, čelit nevhodným daňovým praxím. Bude například se účastnit občanská společnost, nevládní organizace, činnosti této pracovní skupiny. Děkuji, vážený pane kolego, za nezařazené pan Zarianopoulos. Jiný pana. Eh, Není zde? Za EPP pan Markus Ferber. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, bylo řečeno už mnoho. Eh, já si myslím, že bychom se zejména eh, měli eh, zabývat eh, minulostí kvůli tomu, že minulost nám dává poznatky, ale zase ne příliš, protože neřeší problémy. Myslím si, že bychom se měli zabývat zejména společným daňovým základem pro korporace. My jsme podobné věci řešili i v hospodářském a finančním výboru v minulém období. Něco přijala komise, pak to zůstalo vyset v radě. Ono to není tak, že by se nedělalo vůbec nic. To, co vy jste nám dnes představila, je 65 případů v 15 státech, kde jde o státní pomoc, ale to je skutečně jenom ten kopeček šlehačky eh, na tom celém poháru, který se stává mimo jiné i z pravidel hry, abych tak řekl. A eh, já si nemyslím, že můžeme vyřešit všechno evropskou legislativou. Jde spíše o jakýsi pozitivní benchmarkingový proces, kterého se členské státy budou přidržovat. Zkrátka budou akceptovat pravidla hry v rámci svého daňového, státního daňového systému, budou e, se vyhýbat daňovým únikům a jiné e, daňové kreativnosti znemožní. Například, že tedy e, půjde, půjde překládat zisky tam, kde je nízká daň a překládat ztráty tam, kde se dají odpočítat z daní. A to je, myslím, něco, co zatím se eh, moc eh, nedaří. Máme ty různé patent boxy a sandvičové systémy a tak dále. Zkrátka obcházejí se národní daňová pravidla a to není v pořádku. Ovšem ono to eh, nelze vyřešit evropskými pravidly. Chci se proto zeptat, zda, pracujeme, zda pracujete na nějakém takovomto pozitivně benchmarkingovém procesu ve smyslu, co všechno by se nemělo dít, aby se snížil počet těch případů do budoucna. No a nakonec otázka spolupráce, o tom tady mluvili už let, kteří eh, vyhýbání se daní není problém čistě evropský. Eh, I vy sama jste říkala, že bychom měli více pracovat v rámci OECD, abychom eh, tuto otázku řešili. Můžete nám tedy říct, co se děje na úrovni mezinárodní v této oblasti? Děkuji. Merci, Marku. Děkuji, Markusy. Pan Jepekov od za socialisty demokraty. Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní komisařko za velmi kvalitní odpovědi, jasné závazky vůči parlamentu. Je fakt, že ten hlavní princip musí být, že to, že tam, kde máte zisk jako společnost, tam také platíte daně. To je základ naší diskuse. A v tomto ohledu by mě zajímalo, když komise hodnotí otázky státní pomoci, na základě jakých kritérií hodnotíte, zda došlo k porušení pravidel? Já nevím, je to eh, férovost vůči nadnárodním korporacím a nebo jde spíše o jaksi naprosto detailní eh, komparaci mezi nadnárodní korporací a malou a spole, malou střední společností, která platí daně v tom daném státě. Rád bych, abyste toto trochu rozvedla, protože máme zde mnoho případů toho, kdy nadnárodní korporace mají různé zvláštní možnosti, různá speciální práva, prostřednictvím kterých mohou platit méně daně, ale malé a střední podniky na toto nikdy nedosáhnou a to poškozuje spravedlivou hospodářskou soutěž celé EU. No a s tím souvisí ten případ McDonald's, to také zmínilo už několik kolegů. Pro mne je to naprosto jasné. Tady máte velkou nadnárodní korporaci, a vedle ní máme malé kavárny, malé restaurace, které platí úplně jinou daňovou sazbu. A to je přesně podle mě ten příklad, kde nadnárodní korporace a malé a střední podniky na státní úrovni mají různé zacházení. Takže když budete tak hodná a rozvedete, to budu rád. No a nakonec bych rád, abyste také prohovořila o tom, jaké různé návrhy komise předkládá, balíček daňové transparentnosti a všechno to ostatní, co jste zmínil. Je to pro vás, jakožto pro komisařku pro hospodářskou soutěž, dostačující mít tyto nástroje? Bude vám to stačit, když eh, se máte zabývat těmito daňovými rozhodnutími? Zmínila jste totiž, že také chcete eh, společný konsolidovaný korporátní daňový základ, ale já se chci zeptat, zda to skutečně bude stačit. Nevím, jestli to zodpoví všechny naše otázky pokud zjistíme, že bude potřeba udělat více, jste připravena více také udělat s parlamentem a tak dále? Komise. Děkuji, paní komisařko. The, the first... Děkuji. K první otázce, proč jsme tak dlouho čekali? Jedna z věcí, na kterou jsme čekali, je souhlas rady. A to znám skutečně z první ruky, protože Vezměme si předsednictví Evropské rady v první polovině roku 2012. Tehdy již komise měla eh, akční plán, měli jsme to všechno na stole, měli jsme eh, návrhy na oblast daní, dobře fundované a tak dále, ale nikam se nedostali. A to je, myslím, eh, poměrně vypovídající o té situaci, ve které jsme je potřeba, aby s námi byly i členské státy, jinak ty změny, které chceme udělat, nikdy udělat nebudeme moci. A proto vítám práci tohoto výboru a tu setrvačnost, kterou si tato problematika vytvořila v oblasti veřejných médií, protože lidé si konečně uvědomují, že toto je nepřijatelná situace. A lze rozumně pochybovat o úrovni zdanění velkých korporací a o spravedlnosti nebo nespravedlnosti hospodářské soutěže. A to je otázka pro legislátory. Já jsem připravena přinést svou trošku do mlína. Ty zuby, které mám, jsou poměrně zdravé, ale aby fungovaly, potřebujeme legislativu. Na to je třeba pamatovat. Je to příležitost, která nám nesmí utéct. Pakliže členské státy nebudou s komisí spolupracovat v těch konkrétních případech, kdy se jich na něco ptáme, tak budeme postupovat podle těch jednotlivých eh, námitkových procesů a můžeme se dostat až k pokutám. Takže nástroje, které máme, jsou poměrně, eh, poměrně patřičné. Jeden problém, který máme, je, že na ty otázky, na které se ptáme, vyžadujeme poměrně detailní odpovědi. A to je jeden z důvodů, proč tu celou věc nemůžeme zveřejnit. Je potřeba dbát důvěrnosti těchto informací. Abychom mohli postupovat, potřebujeme jména, názvy těch společností, pro které platí daňové rozhodnutí. A tím pádem nelze vše hned zveřejnit, protože to musíme prošetřit. Některé ty společnosti mohou mít naprosto legitimní a spravedlivá daňová rozhodnutí, ale jiné společnosti mohou mít něco problematičtějšího. Ty tři státy, které nám zatím nedali seznam společností, eh, které podléhají eh, daňovým rozhodnutím, je Polsko, Estonsko a Česká republika. Tyto informace potřebujeme, abychom mohli hodnotit, co se děje v případě konkrétních společností. A doufám, že akceptujete a budete respektovat tuto potřebu důvěrnosti. Je to založeno na něčem, co je velmi zásadní, a to tedy principy právního státu. Nechci, aby si jakákoliv společnost myslela, že když dá nějaké informace komisi, tak je zkrátka konec, eh, protože zkrátka nemají nic, co by zatajovali a eh, mají čistý štít. Účelem eh, probíhajících šetření je stanovit precedens. To nejlepší, čeho můžeme dosáhnout, je, aby každý členský stát si zajistil, že jejich daňová legislativa bude dokonale v souladu s pravidly státní pomoci. To je samozřejmě ta nejlepší varianta. Druhá nejlepší varianta je, aby komise tu a onde a všude věci vyšetřovala, aby zjišťovala, co není v pořádku. A proto je důležité stanovit precedens eh, v těch případových studiích, které provádíme. Co se týká některých těch programů, které eh, šetříme, například ty takzvané patent boxes, máme dohodu s Ecofinu z prosince 2014, kde jsme pracovali na eh, etickém kodexu, což je velice konstruktivní a velice obsáhlý přístup, protože v rámci tohoto přístupu využíváme velice důležitý nástroj, kterým podporujeme výzkum a vývoj, ale ty nové patent boxy toto zařídí daleko snáze. Používáme zde jinou sadu kritérií. Pokud nějakému podniku e, nabízíme státní podniky, tak je to selektivní zacházení, e, pakliže zde máme například dopad na obchod nebo na přeshraniční oblast. To jsou naše kritéria. Hledáme, zjišťujeme tedy samozřejmě to, zda e, tato opatření jsou kompatibilní s trhem. A to platí pro všechny, pro ty malé i pro ty největší. Je potřeba, aby všichni měli stejný přístup a to je benchmark, který používáme. Jak jsem říkala, na základě informací od e, odborových hnutí e, zjišťujeme jednotlivé organizační struktury v podnicích a pane Ferbre, možná Budu muset ještě přehodnotit, eh, jak používat benchmarking v této oblasti, protože na toto zatím odpověď připravenou nemám. Merci beaucoup. Děkuji. A za EPP paní Eva Paunová. Thank you, chair. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, vím, že dnes eh, zkoumáme různé postupy, které vyšetřuje komise ale je zde ještě jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit a upozornit vás na ní. Možná víte, že Řecko chce zavést 26% daň na transakce z Kypru, Irska a Bulharska. Je to na základě té prezumpce, že k těmto transakcím dochází za účelem daňových úniků nebo daňových podvodů jenom proto, že korporátní daňový systém v těchto třech státech je výhodnější než daňový režim v Řecku. Jsem přesvědčena, že zavedení takovéto daně představuje diskriminační opatření a je to opatření disproporční, protože je velmi selektivní. A konec konců je to i porušení základních eh, práv EU. Chtěla jsem se zeptat, zda víte o tom, že tato daň bude pravděpodobně zavedena. Myslím si, že když umožníme členským státům přijímat národní korporátní daňovou legislativu, která bude proti právu v EU, bude mít velmi výrazný negativní efekt, protože to bude podkopávat práci celého společenství. A na základě toho se vás chci zeptat na toto. E, většina kolegů se ptala na něco podobného. Co dělá komise, aby zabránila tomu, že vzniknou neférová opatření, která budou narušovat e, daňovou hospodářskou soutěž v EU? Ale co je asi ještě důležitější, jaké kroky můžeme přijmout za účelem vytvoření zdravějšího klimatu pro biznis v Evropě? Děkuji vám za odpověď. Merci Eva. Děkuji Evo za socialisté demokraty paní Pervan Šperes. Děkuji pane předsedo, děkuji paní komisařko za to, jak se angažujete. Vidíme, že vám pomáhá, ale jaksi duch doby, protože ta doba, kdy eh, komisař McCreevy mi odpovídal, že žádné praktiky v jeho zemi nezakládají státní pomoc a nakonec ho to mm, všech, nakonec ho překonali události, ke kterým došlo i ze strany eh, americké administrativy či OECD či občanské společnosti, která nás v tomto hodně podporuje. Podporuje. Nicméně mm, ne, nemohu si odpustit eh, ten plezír reagovat na pana Lamasu, když řekl, že věci se změnily ve smlouvě, že během Evropského konventu došlo k velkému posunu ve zdanění a to je eh, spolupráce mezi finančními úřady a boj proti nezákonnému obcházení danu a že to by eh, tedy mělo být rozhodováno většinou a ne jednomyslně. Za těchto podmínek, paní komisařko, já mám tři otázky na vás. První, vy jste řekla, že otázka e, toho e, konsolidovaného e, daňového základu pro obchodní společnosti, mm, takže to je na cestě, ale poslední zprávy z Ecofinu, tak tam se říká, že že tedy CTB bylo odděleno od BEPS. A já se ptám, zdali bychom opět to neměli propojit, tato dvě témata, a ptám se, zdali mm, vaše vyšetřování státních pomocí, zdali vás to vede k tomu, že si uděláte určitou vizi, určitý pohled na to, jak by mm, to mělo vypadat se složením toho eh, společného daňového základu obchodních společností. Potom vy jste řekla, že my máme dobré, silné nástroje, no dobře, ale Eh, eh, pravidla nejsou neměná a možná právě teď probíhají určité úvahy hm, a legislativní iniciativy byly přijaty a tady my potřebujeme váš pohled, abychom šli dále. Za prvé, legislativní návrh, který komise předloží v těch dvou oblastech, na které chci upozornit, a to je eh, mobilizace ve prospěch digitan a potom trh, finanční trhy, finanční trhy v Evropě. A já se ptám, pokud se to nebude řešit, tak tady je riziko, že opět budeme spíše eh, nahrávat těm, kteří chtějí unikat eh, daním, eh, pokud jde o tu, pokud jde o tu unii, kapitálovou unii. A poslední poznámka. Máte za to, že je třeba jít za hranice, to znamená změnit věci i ve smlouvách, tak aby vaše práce mohla být efektivnější ve službách občanů. Děkuji kolegyni. Ano, takže já mm, samozřejmě mm, beru na vědomí, že tedy e, práce konventu je důležitá e, e, mm, pro budoucnost Evropy. Pokud jde o tu digitální, digitální agendu, tak zítra komise má předložit návrh digitální agendy, tak určitě paní komisařka nám řekne, zda zdanění je toho součástí nebo ne. A za EPP Brian Hayes děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I vám, paní komisařko, děkuji. Vítejte v našem výboru. Děkuji vám za to, že se takto s námi angažujete na této velice důležité složce. Je to, jak jste správně řekla, obrovské téma, které ovlivňuje eh, vlastně pověst jednotlivých států, pověst jejich daňových systémů, pověst velkých nadnárodních korporací, které zaměstnávají tisíce a tisíce osob, například e, u nás doma. Jeden ten případ se týká e, společnosti, která zaměstnává víc než 4,5 tisíce skutečných lidí, 4,5 tisíce domácností v části země, kde jinak moc příležitostí na práci není. Takže jistě chápete i důležitost toho tématu z tohoto hlediska pro nás, pro všechny. Na úvod jste říkala, že nebudete schopni dosáhnout výsledku eh, v některých těchto případech do konce druhého kvartálu a to je velké zklamání. Protože já si myslím, že zejména z hlediska komise a institucí bychom měli být schopni mít ať už pozitivní nebo negativní výsledek pro členské státy a pro ty podniky včas. A skutečně je pro mě velké zklamání, že to nestihneme. Chci se zeptat, zda v těch stále nevyřízených případech budeme mít e, nějaké celostní řešení, e, celostní výsledek těch procesů oproti tedy těm jednotlivým výsledkům, protože podobně jako občané očekávají výsledky, stejně tak ty výsledky očekávají členské státy a firmy i občané. Za druhé, a tím se dostávám k tomu, co říkal Sven Giegold, když hovořil o tom, které případy se vyberou a které ne. Existuje zde, ať už správně nebo nesprávně, dojem, že politicky je bezpečnější, aby komise šla po menších státech než po těch větších. A zajímala by mě vaše reakce na tuto obavu. My jsme oba byli v Ekofinu, eh, oba jsme seděli kolem toho stolu s radou, všichni víme, že ty velmi složité rozhovory o výměně daňových informací a velmi často to nebyly ty malé země, které eh, dělaly ty největší problémy a to vy víte sama velmi dobře, takže eh, jaké k tomu máte postřehy? No a nakonec bude součástí vaší práce i reálná korporátní daňová sazba protože zde panuje určitý dojem, že bychom se tímto vůbec neměli zabývat. E, v některých státech máme údajně velmi vysoké zdanění, ale to reálné zdanění je pak zhruba o dvě třetiny nižší než ta sazba, e, o které se mluví. OECD, o e které mluvil pan Ferber, v této oblasti odvádí velmi kvalitní práci a chci se zeptat, jaký na to vy máte názor, protože já mám trochu pocit, že zde může být určitý protiklad. Pakliže nebudeme řešit problémy těch zemí, které říkají, že mají jednu úroveň zdanění, ale ve finále ji mají jinou a mnohem nižší, tak to významným způsobem ovlivní naši práci. Děkuji. Kolik... Děkuji. Point. K vašemu posledního bodu, pane kolego, to je ten nejsilnější bod, který mluví pro CCCTB. To je naprosto jasné a jsem rád, že to říkáte právě vy. To je politicky velice významné. Madame le commissaire. Paní komisařko, eh, děkuji. Eh, já to také beru eh, na vědomí. Ale je to dobrá připomínka. Já jsem zapomněla zodpovědět otázku pana Ferbrana OECD. To je velice důležité. Je důležité, abychom měli i jaksi globální přístup k této otázce. Platí to pro OECD, kde probíhá důležitá práce na téma transparentnosti. E, Obavíme, jak funguje ECOFIN s perspektivou OECD i s tehdejší komisí, která OECD do naší práce zatáhla. I co se týká platformy G20, i tam máme možnost prosazovat určitá opatření. Prezident Juncker podnikl určitou iniciativu, aby dosáhl výsledků v této oblasti a myslím si obecně, že to je eh, oblast, která je pro nás velmi vysoko na žebříčku priorit, protože i kdybychom dosáhli dokonalé situace v Evropě, tak eh, musíme zohlednit, že Evropa není celý svět. A i se zbytkem světa je potřeba pracovat. Jak eh, vidíte v tom souhrnu, máme 15 různých států. Všechny ty státy jsou velké státy, alespoň v jejich sebepojetí, alespoň to platí pro můj stát. Ale já si nemyslím, že zde je určitý vzorec eh, rozdílů mezi velkými a malými členskými státy. Je zde celá řada ještě dalších faktorů. Jedna věc, kterou jste eh, zmiňoval vy, na tu lze reagovat tím, že eh, my jsme teď požádali vlastně všechny státy, aby nám řekli, jakým způsobem využívají daňová rozhodnutí. Najdete země, které to nedělají v podstatě vůbec, najdete země, kde těch daňových rozhodnutí je nekonečno téměř a najdete i všechno mezi tím. A v té oblasti mezi tím najdete i lecos, co není v souladu s pravidly pro státní pomoc, ale i mnoho takového, co je v souladu s pravidly pro státní pomoc. My, když provádíme prioritizaci naší práce, snažíme se najít případy, které nám pomohou stanovit precedens Protože i kdybychom měli veškeré dostupné prostředky na světě, nemohli bychom a neměli bychom přeskoumávat a předělávat každé daňové rozhodnutí v členských státech. Je potřeba zjistit, kde jsou problémy, vyšetřit to, rozhodnout o tom a pak to využít jako pobídku pro členské státy, aby změnili své chování. To ve finále chceme. Chceme, aby došlo ke změnám. je naprosto na místě říci, že jste zklamán, že nesplníme ten termín v druhého kvartálu, ale já musím zajistit jednu věc. Aby totiž nikdo nemohl nás kritizovat v tom smyslu, že spíš plníme termíny a nepracujeme kvalitně. Protože takové obvinění by bylo velice škodlivé pro ty případy jako takové i pro pověst vyšetřovacích orgánů v komisi. A proto si myslím, že je přece jenom přijatelnější vám, jakožto tady konkrétnímu výboru, bez obalu říct, jak jsme na tom. A nechceme stanovovat nový termín. Ale jsem ráda, že jste se na to zeptal. Nebudeme podnikat žádná rozhodnutí na základě omnibusu, budeme Nebudeme přijímat všeobecná rozhodnutí, budeme přijímat rozhodnutí případ od případu. Státy se různí, společnosti se různí, ty případy se různí. Takže není možné eh, mít nějaké univerzální rozhodnutí. Jsou to jednotlivé případy a tím pádem jednotlivá rozhodnutí. Tak to je a tak by to mělo být. Nicméně to nic nemění na tom, že se z jednotlivých těch případů poučujeme a pak možná někdy v budoucnu budeme moci vypracovat nějaké pokyny nebo nějaké směrnice v této oblasti. Myslím si, že členské státy oceňují to, že máme soubory pokynů pro různé jiné oblasti, protože pak existuje určité právní očekávání. Pakliže nějaký stát nebo firma jedná v rámci, se pohybuje v rámci těch pokynů, může se tak pohybovat i dále. Souhlasím s vámi, že eh, se jedná o otázku reputace není asi úplně dobře být jako firma zmiňován znovu a znovu v souladu s těmito eh, vyšetřováními a proto do takové míry, jak je to možné, musí být rychlá ta, ta vyšetřování, ale nesmí být přitom obětována ani kvalita, ani spravedlnost. Já se ze všech sil snažím, abychom ta vyšetřování prováděli eh, jaksi otevřeně a abychom nedocházeli k ukvapeným úsudkům. Paní Beres se ptala, zda bychom neměli dělat více. V tuto chvíli se na to velice těžko odpovídá. Myslím si, že je důležité nečekat na nějaké možné e, pozměnění smlouvy. Tady a teď od nás občané očekávají, že budeme jednat a používat nástroje, které máme a budeme přijímat legislativu, kterou potřebujeme. A potřebujeme podle mého názoru poměrně urgentně, protože teprve potom se můžeme posunout dále. To se týká toho společného korporátního daňového základu, to se týká té eroze daňového základu, profit shiftingu a tak dále. A proto je velice důležité, abychom eh, ty čtyři případy, které jsou již otevřené, nepovažovali za konec práce aby ani tento výbor eh, se nepřipravoval na příliš rychlé ukončení práce. Je potřeba, abychom spolupracovali, abychom se snažili vytvořit spravedlivější situaci, v rámci které se dodržují pravidla pro státní pomoc a kde se dodržují pravidla eh, daňového systému v jednotlivých členských státech. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní pan R. Eh, za SND má slovo Ramon Šanker. Paní komisařko, děkuji. Za prvé chci eh, ocenit vaši politickou vůli eh, ve prospěch společného cíle. A dvě otázky. První, zdali ve světle mm, toho dynamického procesu, ve světle politického významu této otázky, ve světle norem, které eh, se budou v příštích měsících tvořit, nemyslíte si, že by bylo vhodné tedy vytvořit mm, nějakou daňovou agentu, agendu, která by byla svěřena někomu ve vašem oddělení, konkrétním oddělení, eh, které by bylo odpovědné za fiskální záležitosti. Neda, nenašla chvíle, abychom vytvořili eh, Eh, skutečné oddělení v té vaší věži, kterou předsedáte, tedy oddělení, které by eh, bdělo nad daněmi, nad spoluprací mm, ve mm, fiskálních záležitostech. Druhá otázka. Ano, eh, vaše komise má obrovskou pravomoc, já souhlasím s Petrem a s dalšími řečníky. Já jsem to viděl v jednom malém e, e, kraji ve Španělsku, v Baskicku, tedy na severu, tak tam hm, my jsme mě, eh, Baskicko mělo vlastní fiskální pravomoce a tam komise prošetřovalo, prošetřovalo zneužívání daňových předpisů Baskicka a dostalo se to k soudům a já jsem viděl v tisku, že eh, by se měly vrátit všechny peníze, které jaksi daňově eh, eh, byly uděleny přes ten daňový režim eh, daňových prázdnin. Takže se měly vrátit všechny ty peníze, které nebyly zaplaceny, protože to byl daňový režim, který byl Eh, eh, který byl nespravedlivý, mm, protože vlastně narušoval tu soutěž s ostatními kraji nebo s Francií. A já se ptám, takže v těch 75 případech, které prošetřujete, tak pardon, 65 případech, tak tam jsou aspoň tři, které se eh, týkají malého regionu, já nevím, tady to nazvat region, je to Gibraltar. Gibraltar, který prošetřuje komise, ale my nevíme, co se tam děje. Na Gibraltaru tam probíhají dva procesy. Je tam hodně akciových společností, které tam platí velice nízké daně a hodně i společností, takzvaných offshore společností, které ve, společno, ve skutečnosti jsou fiktivní, jsou takovou vlastně zástěrkou pro to, aby, eh, eh, eh, abychom se nedostali k těm společno, tem ve Španělsku, které jsou jinak ve Španělsku aktivní, ale platí prostě na Gibraltaru těch eh, paušálních 300 euro za rok a nemají tam žádné zaměstnance a tak dále a vlastně majetek i eh, jejich eh, ekonomická činnost probíhá ve Španělsku. Já se ptám, zdali tady komise nějak pokročila, pokročila v tomto vyšetřování a e, protože posud jsme nedostali o tom žádné informace. Děkuji, kolego. A jakožto eh, francouzský bask, tak já eh, velice soucítím s první částí vaší otázky. A pokud je o tu druhou, tak eh, já jenom říkám, že my jsme plánovali, že pošleme delegaci do Londýna a Gibraltar to bude jedno z témat, kterým se v Londýně naše delegace bude zabývat. A nyní za EPP pan Tom, Tom van den Kelderal. Děkuji, pane předsedo. Ik zal u weer in het Nederlands toespreken. Děkuji, paní komisařko. Já budu hovořit eh, nizozemsky. A eh, moje otázka se týká automatické výměny informací a eh, tedy zveřejňování informací o státních pomocech, tedy pravidla pro zveřejňování informací. E, tam často se argumentuje, že nelze zveřejnit kvůli obchodnímu tajemství. A neočekáváte, že možná nastanou problémy, e, protože zde existují velké rozdíly, rozpory, e, pokud jde o to, jak jednotlivé státy chrání tyto informace. Nebude to problém a nebude to, mm, nestíží to tu vaši možnost získávat informace? Děkuji. A já jako poslední řečník dám slovo sám sobě. Již jsme vyčerpali seznam řečníků. A já bych nejprve chtěl navázat na poznámku, kterou řekla před chvílí Pervanš Beres. A paní komisařko, řekl bych vám, že vám teď pomáhá duch doby. A e, zde bych e, e, našemu výboru řekl ještě informaci, že v jednom týdnu paní komisařka si vzala eh, jaksi dohledáčku Google a Gazprom, takže mm, samozřejmě jaká odvaha, jaký silný charakter, to je třeba zmínit. A já mám takovou poznámku a zareagoval bych na jednu otázku, na kterou možná nebylo přesně zodpovězeno. Je to, byla to poznámka Marian Harkin která se ptala, zdali bychom neměli jít cestou takzvané posílené spolupráce, když je nás 28. Ano, to je otázka, kterou by si měla klást rada. Ale tady přece jde o jednotný trh. Tady jsme přímo v jádru jednotného trhu a e, je to hospodářská soutěž mezi podniky, které působí na jednotném trhu 28 států a veškerá e, opatření, která by vzala do úvahy pouze některé státy, několik států, tak to by znamenalo, že by tyto státy mohly být penalizovány na úkor ostatních nebo ve prospěch ostatních, takže je zde velké riziko. E, to je, že tedy, jak si, e, jak říkají ekonomo, ekonomové, že ten špatný zákon tedy v podstatě by honil ten dobrý zákon. A, takže by to bylo na úkor těch dobrých. A ještě k tomu, co řekla paní komisařka, vy jste nám připomněla, že některé země již změnily vnitrostátní předpisy, které byly diskutovatelné, třeba jste zmínila Irsko a Lucembursko. Ano, my sami si to prověříme, poněvadž do těchto zemí pojedeme a zároveň víme, pamatujeme si, že některé země měly eh, před 15 lety určité podobné diskutovatelné praktiky a eh, tyto země opustily tyto praktiky v rámci kodexu, ale eh, po několika letech nějak ty praktiky znovu se objevily, mm, takže jak zajistit, aby se to neopakovalo. A další poznámka. Eh, tamhle ruling, eh, je to mm, tedy rozhodnutí, ano, ale to není ruling as such, rozhodnutí jako takové, to, eh, o co jde. Mm, tady jde o to, aby daňový poplatník měl možnost Eh, se obrátit na finanční úřad a zeptat se, jaký daňový režim eh, eh, se na něj vztahuje a dostat písemnou odpověď, proti které případně může podat námitku. Takže to je nutné a užitečné. Ano, když použijeme slovo ruling, rozhodnutí, tak jenom proto, aby to bylo snažší, Mm, ale je to zjednodušené, ale v podstatě to znamená veškeré daňové praktiky eh, v oblasti eh, zdaňování obchodních společností, které jsou v rozporu s transparentními pravidly hospodářské soutěže. A teď, paní komisařko, poslední otázka. Na žádost zpravodajů a dalších, tak Eh, budeme jednat s řadou nadnárodních společností, kterých se tento problém týká a zpravodajové chtějí se obrátit na některé podniky, kterých by se právě mohlo týkat to vaše šetření, které zahájíte. A já se ptám, zda v této fázi Eh, eh, ten fakt, eh, pokud ty společnosti to budou akceptovat, tak pokud budou tedy takto dotazovány. Já se ptám, zda to by nemohl být problém pro Evropskou komisi, že s nimi budeme jednat. I, I don't know. Já nevím. Moc se omlouvám, ale nemám odpověď na poslední otázku pana předsedy. Myslím, že práce vašeho výboru je velice důležitá. Je velice důležitá pro eh, výsledek práce, pro ty zprávy, které budou moci být použity pro doporučení, ale i proto, aby byl širší přehled o tom, oč se, vlastně, oč se vlastně jedná. A myslím, že v tomto případě vy jste těmi nejlepšími společně poslanci tohoto výboru, abyste si takto uspořádali eh, práci. Samozřejmě, že budeme spolupracovat, budeme jednat paralelně, a budeme se zabývat konkrétními otevřenými případy, vyměňovat si informace a tam si myslím, podle mého, nebudou problémy s načasováním, protože eh, my eh, pracujeme tak, abychom zajistili kvalitu. Ohledně toho, jak si uspořádáme práci, už v roce 2013 eh, byla vytvořena pracovní skupina v DG.com. A pro nás bylo velice důležité dodat zdroje nebo e, ubrat e, zdroje na základě toho, co bylo zapotřebí u těch případů, abychom takto měli e, flexibilitu, protože něk bylo spousta m, případů, které, který se mohlo týkat eh, toto mm, šetření hledně státní pomoci. A eh, pokud by bylo eh, více jiných případů, abychom byli, případy, abychom byli schopni na tyto nové případy jiného typu soustředit zdroje, které nejsou využity jinde. Abychom prostě měli zdroje tam, kde jsou naše nejvyšší priority. Ohledně baskických zemí víte, že tu je celá řada rozhodnutí, celá řada z nich se vztahuje ke stejnému systému nebo způsobu myšlení. To, že dochází k posilování ekonomiky, to, to je eh, bolestná eh, eh, věc, kterou jste velice dobře popsali. A je velice dobré po podniky, aby věděli, že vlády vědí, co dělají. a že to bude jasné očekávání jak ze strany komise, tak ze strany e, státu, té vlády, že e, podniky e, nebudou na tom trpět. Samozřejmě důležité, abychom všichni měli jasno, ale jak vyplývá z některých případů, někdy ta situace není úplně jasná. Ale tam, kde se jedná tedy o vracení peněz, to je skutečně bolestná situace, někdy k tomu eh, dochází, někdy ne, někdy je to legitimní očekávání ze strany eh, členského státu i eh, komise. Pokud dojde k nějakému rozhodnutí, například na základě parlamentní otázky, tak mohou vzniknout ehm, legitimní očekávání. Pokud zde není toto legitimní očekávání, tak je to pro firmy těžké, protože eh, eh, pak tato, eh, tento příkaz na vrácení peněz je velice bolestný. Co se týče Gibraltaru, to je součást historie, která se datuje až někam eh, hodně daleko. Myslím, že je to i případ 2765 zmíněných. Dochází v současné době k nějakému novému šetření ohledně eh, systému uplatňování daní u offshoreových firm a dalších. Zatím eh, rozhodnutí negativní a byly tu změny ze strany Gibraltaru. A to si myslím, že je dobré se zmínit, že ty změny legislativy nás někdy vedou dál, vedou nás k tomu, že situace v daňové oblasti se zlepší. Co se týče eh, spolupráce, posílené spolupráce, eh, posílená spolupráce může vznikat v koalici těch, kdo si to přejí a my se snažíme v podstatě přesvědčit některé, kteří možná ještě váhají, aby eh, pracovali legislativně a Eh, myslím, že kdyby se vyhlásila posílená spolupráce, že by to spíše některé eh, eh, možné aktéry vyděsilo. Ano, co, co pan předseda říkal ohledně rozhodování a rozhodnutí těch způsobů, kterými se rozhoduje v oblasti daní, tak jsou různé systémy. Například v Belgii je systém, na, který se stahuje k nadměrnému zisku. A my se zabýváme v současné době tím, zda se jedná o nadměrný zisku nějakého nadnárodního subjektu. E, jsou tu určitá e, otevřené, určité otevřené případy. Pokud je otevřeme, tak to znamená, že se důvodně domníváme, že bylo zapotřebí ten případ otevřít e, pak se situace může ukázat jiná. A následně teprve dojde k tomu, že se informace Eh, eh, poskytnou eh, veřejnosti. Takže velké množství práce, kterou vy vykonáváte a ke které my přispíváme, spočívá v tom, že se snažíme ukázat daňovým orgánům, že zapotřebí řídit se pravidly. Členské státy sami musí zajišťovat, že daňové systémy se budou řídit všemi platnými pravidly, včetně těch pro státní pomoc. A my musíme zajistit, že se nebude jednat jenom o tu eh, daňovou sazbu, která je někde napsaná, ale i o tu, která se efektivně eh, vymáhá. My jsme si eh, poznamenali všechny vaše dotazy a budou pro nás inspirací pro práci v komisi v následujících dnech a v následujícím období a také v tom balíčku pro transparentnost. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Myslím, že jste odpovídala velice konkrétně a výborně na všechny naše dotazy. E, velice mě těší kvalita naší spolupráce spolupráce mezi Evropskou komisí a naším dočasným výborem a zejména tedy konkrétně spolupráce s vámi a Degfong. Pane e, Foxy, chcete něco poznamenat, máte k jednacímu řádu něco? Jako poslanec za Gibraltar mám tak trochu obavy, když slyším, že vy jste jel do Londýna, abyste diskutoval daňové záležitosti Gibraltaru. Gibraltar má plnou daňovou autonomii a Londýn není zodpovědný za daňové záležitosti eh, Gibraltara, takže by bylo asi zapotřebí, abyste měl lepší informace. Možná by bylo zapotřebí jet tedy na eh, Gibraltar a nebo si eh, jej vyslechnout zde. Douf, jsem si jist, že, že byste rádi využili příležitosti si vyslechnout je osobně. Děkuji vám mnohokrát za tuto poznámku. Vy jste mě konec konců už i pozval, i e, s kolegou. Děkuji mnohokrát paní komisařce, budeme nadále spolupracovat, těšíme se na spolupráci, která bude pokračovat v tomto duchu. La séance est reprise. Budeme pokračovat v našem zasedání. Chtěl bych požádat všechny kolegyně a kolegy, aby se usadili na svá místa a ostatní, aby zachovávali eh, ticho. A nyní bych chtěl přivítat jménem našeho výboru předsedu Wolfganga Nolce, předsedu pracovní skupiny rady ohledně kodexu ve fiskálních eh, záležitostech. Chtěli bych vám poděkovat, pane předsedo, že jste mezi nás přišel. Omlouváme se, nebo tady nám líto, že, že jste eh, nemohl eh, dorazit dříve, protože zde byly potíže s tím, abyste se dostal z jiných budov evropských institucí k nám, z budovy Justus Lipsius a my jsme se snažili, abychom mohli takto společně vykonat oba dva. Eh, obě dvě slyšení, obě dvě výměny názoru Přávám slovo paní Elize Ferreira. Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás zavítal. Velice ráda bych se vás zeptala na několik věcí, které se týkají efektivity kodexu. Eh, nebo tedy té pracovní skupiny eh, pro eh, kodex daňového chování. V roce 1999 členské státy se zavázaly, že nebudou zavážet, zavá, zavádět novou daňovou regulaci, daňové předpisy, které by byly škodlivé. No ale pak jsme viděli v následujících letech, že dochází k jakési proliferaci Eh, takovýchto předpisů eh, mnoha způsoby. A z toho plyne moje otázka. Eh, jaký dopad tedy má to všechno, co se vykonalo? Za druhé, jak očekáváte, že mm, Evropská mm, komise může být tak, jak bych řekla, neúplně pomalá, protože někdy postupují rychleji, někdy pomaleji, Jak tedy můžeme eh, důvěřovat v to, že v Evropě bude panovat taková eh, kultura, která bude eh, trvale odsuzovat konkurenci vzniklou na škodlivých daňových předpisech. Členské státy Eh, měli úplně zničené, zničenou finanční eh, rovnováhu tou snahou dosáhnout eh, co možná nejníž v daňové oblasti a víme, že tato praxe pokračuje dál. Co je podle vás nezbytné? Jaké to jsou prvky, které jsou nutné k tomu, aby Ehm, jednotlivé prvky a principy kodexu byly eh, skutečně prováděny, eh, byly praktické. A co máte do budoucnosti připraveno? Vy například eh, vaše doporučení o, o patent boxech. například s ohledem na digitální agendu, co mm, připravujete, nebo na e, Unii kapitálových trhů. Myslíte, že v tom všem se dá pokračovat, aniž by e, v těchto polech působnosti bylo e, bylo větší jasno, nebo docházelo k lepší kulturní výměně ohledně zprávy, řízení a konkurence v oblasti daňů? Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve rád jako spolu zpravodaj vám, pane Nolci, poděkoval za to, že jste k nám dnes přišel. Je to velice důležité, protože eh, pracovní skupina pro kodex se znovu a znovu jmenuje jako jeden konkrétní krok pro spolupráci daňových zpráv v jednotlivých členských státech a pro zlepšení této spolupráce. Sedíme-li zde dnes proto, tak eh, mimo jiné proto, že eh, diskuse o aféře LuxLeaks a dalších jasně ukazují, že v rámci spolupráce mezi daňovými zprávami je prostor a je potřeba na zlepšení. Můžete našemu výboru, prosím, eh, velmi stručně připomenout, jak vaše pracovní skupina pro kodex vlastně funguje, abychom si mohli udělat představu o tom, jak často se setkáváte, jak probíhají hlasování mezi členskými státy a zda e, připravujete i závazné závěry. Za druhé e, se chci zeptat na dobrovolný, dobrovolnou výměnu informací. Komise EU teď navrhla, abychom měli automatický a závazný systém výměny informací, což je přímá reakce na to, že evidentně e, ten dobrovolný systém výměny informací nefunguje, nefungoval. E, nicméně, abychom zavedli tento systém výměny informací, to byl jeden z důvodů, proč se vaše pracovní skupina pro kodex vůbec založila jakým způsobem byste eh, ohodnotil ty problémy s dobrovolným systémem výměny informací. No a poslední otázka má se týká eh, jedné zprávy externích účastníků skupiny o kodexu, pokud vím, podle mých informací, proběhla externí rešerše na, škodlivé daňové, na téma škodlivých daňových praktik v členských státech, kde se v podstatě ani nejmenovaly členské státy, které hrály roli v souvislosti s LuxLeaks. Ehm, byly to ale některé i velké členské státy. Brian Hayes se před chvílí ptal na to, tedy komise se ptal na to, zda se náhodou nevyšetřují pouze jenom malé členské státy. A pokud já vím, tak eh, v této rešerši se jmenují takové, takoví aktéři, jako je Francie a další. Je možné tyto závěry dostat k dispozici my jako výbor, protože bychom chtěli lépe pochopit, kde nejčastěji dochází k těm nespravedlivým daňovým praxím a jakým způsobem do budoucna prostřednictvím opat- opatření, která budeme zavádět, se jim můžeme vyhýbat. Děkuji. Děkuji vám. Pane předsedo, přejete si odpovědět na tyto otázky a e, komentáře zpravodajů, potom bude následovat další kolo dotazů. Otázka zněla, zda má mluvit e, anglicky, protože to je trochu problém pro tlumočníky, nebo budu hovořit německy. Nejdřív tedy budu uh, hovořit anglicky a když to bude složité, tak přejdu uh, do Němčiny. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za pozvání, protože mám takto příležitost vysvětlit, jak pracuje naše pracovní skupina a vysvětlit nebo vás informovat o práci naší pracovní skupiny, jak se na to tedy díváme, ale pro vás nebude překvapením, že podle nás naše práce je úspěšná. Tato pracovní skupina vznikla v roce 1997-99 za lucemburského předsednictví. Pan Fischbach v roce 1997, tehdy státní sekretář, E, toto zahal, tedy docházelo k dlouhým vyjednáváním 1. prosince. Došlo k rozhodnutí rady, e, o kterém se předtím den vyjednávalo, vyjednávalo se až do půlnoci. A nakonec tedy tato pracovní skupina, která, je, která vznikla na základě politické dohody členských států, všech členských států, které tehdy byly členy Evropské unie v roce 1997, Jak se nám podařilo eh, rozšířit eh, účast členských států? Eh, členské státy, které vstupovaly následně, byly informovány, že musí přijmout tyto politické závěry, protože jinak by nemohly být členy EU. A proto nyní všechny členské státy přijali tyto závěry a e, to, co se týká tedy práce pracovní skupiny o kodexu. Jedná se o politickou pracovní skupinu. Evropský soudní dvůr tu tedy nemá žádnou kompetenci ohledně naší působnosti, ta je jen v kompetenci naší pracovní skupiny, která e, komunikuje přímo s ECOFINem. E, a ECOFIN přijímá náš pracovní program nebo reaguje na dotazy a tato práce tedy začala v roce 1997 v prosinci, první zasedání bylo v roce 1998 za britského předsednictví. A tehdy eh, v roce 1998 první předseda eh, naší pracovní skupiny první předsedkyně, eh, zde byla velice eh, dlouho. Následně jsme měli také předsedkyni, která též reprezentovala Velkou Británii od roku 1997. A nyní já předsedám této pracovní skupině již po sedm let. Jak jsem říkal, jedná se o politickou pracovní skupinu. Myšlenka politické dohody eh, na jejím základě by tato skupina fungovala, má velice dobré výsledky. Pokrývá totiž v naší činnosti eh, ty aspekty a mnoho aspektů, o kterých budeme hovořit, zejména všechny ty otázky, které se týkají transparentnosti nebo netransparentních struktur. Takže podle mého to všechno je pokryto eh, kompetencí kodexu. Ale na druhé straně také tato pracovní skupina potřebuje informace. Já si myslím, že ti e, kolegové, kteří tam jsou od roku 1997 a další, e, když jsme začali pracovat, ta komise e, se nás ptala, zda můžeme zjistit, jaké daňové režimy nebo předpisy jsou potenciálně škodlivé a jeden členský stát, Portugalsko, přišlo s tím, že předložilo, myslím, 50 eh, různých eh, předpisů, takže se tím zabývala komise následně a většina eh, věcí z toho seznamu byla shledána škodlivou ze strany naší politické skupiny pracovní. To znamená, že potřebujeme jednat trans- s transparentností a mít poznatky protože pokud o něčem nevíme, tak to nemůžeme přeskoumat. A pokud některé věci jsou skryty a něco je tedy nějakou administrativní praxí, která není zapsána e, prostřednictvím nějakého předpisu nebo nějaké mm, právní normy, tak e, je pro nás velice obtížné nějak jednat. Nicméně byli jsme velice úspěšní, myslím, že jsme měli na 400 nebo více Eh, daňových předpisů, které jsme zkoumali od roku 1998 a více než stovka musela být zrušena patřičnými členskými státy, protože eh, ta opatření nebyla eh, spravedlivá. To, že nebyla spravedlivá, znamenalo, že zde byly určité, určitá daňová zvýhodnění především pro zahraniční subjekty, které takto byly zvýhodněny, aby své aktivity zahájili v jiné e, zemi. Jak o tom hovořil, e, hovořila paní zpravodajka, o, o té snaze dosáhnout na toho nejmenšího společného jmenovatele k těm nejnižším e, sazbám. Ano, členské státy, a teď nebudu zmiňovat, o koho konkrétně se jednalo, bylo to někdo z těch menších, měl takovou daňovou úpravu s velice nízkými e, sazbami, ale jen pro určité eh, firmy. Eh, měli pro určité tedy 50, pro některé 10 a my jsme od nich žádali, aby to zrušili. E, že se nelze takto rozlišovat mezi zahraničními podniky a místními podniky, protože e, všechny podniky, e, které jsou aktivní na území určitého státu, musí mít e, aplikovanou stejnou daňovou sazbu. Takže místo 40 pro normální podnik a 10% pro jiné došli k 12,5. Eh, někdy se hovoří o tom, že by se měla zavést minimální korporátní daň. Ale ta sazba musí být výsledkem, eh, který je jasně eh, dohodnut. V tuto chvíli je to však velice obtížné zavést. Já si myslím, že pokud nějaký ženský stát má různé daně a dividendy a nebude mít e, tuto daňovou e, podnikovou sazbu, tak, to, tak by to byl problém, protože zapotřebí e, rozhodovat jednomyslně o, o těchto věcech. jako tam hovořil bývalý ministr Francí Nizozemska, že Evropská unie bude potřebovat nějakou minimální daňovou sazbu. Samozřejmě ale s ohledem na to, že to musí být nějaký daňový základ minimální. Normálně se tedy scházíme třikrát za předsednictví, tedy šestkrát ročně zasedáme. V našem rámci pracuje několik podskupin, které se věnují konkrétním technickým problémům, například hybridními subjekty, protože v jejich případě může jít k dvojitému nezdanění a je zapotřebí najít eh, způsob, jak předejít takové to situaci tím, že řekneme například jedna, jeden podnik, který sídlí ve státu A, druhý podnik ve státu B a, a nějaký eh, stát něco eh, považuje za zdanitelné, jiný zase ne, takže nakonec se nezdaní nic Já si myslím, že vás nepřekvapuje, že nebudu eh, hovořit o eh, konkrétních detailech, eh, ale já si myslím, že naše práce každopádně je úspěšná. Máme vypracovány dvě či tři studie ohledně administrativní praxe, protože se nejedná jen o zákonné normy, kterými se zabýváme, ale také se zabýváme administrativní praxí v oblasti daní, která může vést ke škodlivé eh, daňové eh, soutěži. Eh, v těchto studiích jsme se tedy než, neptali členských států, ale právních firm, které mají kontakt s podniky v členských státech. A na základě těchto kontaktů pro nás připravili tuto zprávu. Pokud to je možné, tak požádám pana Štupa, poradce. aby o tom řekl více, protože on chce, abych, eh, abych neřekl něco špatného o eh, radě a nařízeních. Takže zabýváme se v podstatě otázkami, které souvisejí s daňovými režimy jednotlivých členských státech. Všechny členské státy e, je, mají. Musím říci, že k některým poznatkům se došly ve všech členských státech. Jsou tu rozdíly na e, základě zprávy, která byla ta první z roku 99 a pak byla nějaká z roku 2008 a pak z roku 2010. E, výsledkem tedy nebylo, že bychom řekli, že je to explicitně nějaký škodlivý daňový režim, protože to jsou určité předpisy, e, které e, v důsledku vedou k nějaké neferové daň, daňové soutěži. V tuto chvíli se nezabýváme tímto tématem detaile, detailně. A pokud získáme nějakou informaci, protože na tom pracujeme dále, tak se k tomuto tématu vrátíme. Vrátíme se tedy eh, k tomu šetření ohledně eh, neférových eh, daňových způsobech soutěže. Iniciativa PEPS bude vyžadovat určité ustanovení v tom eh, kodexu, protože v kodexu se hovoří jen o tedy eh, nespravedlivé eh, nebo neférové hospodářské soutěži. Ale tento systém PEPS Eh, si vyžaduje, abychom něco ještě dodali do kodexu eh, a my o tom v současné době uvažujeme a uvidíme, jakým způsobem to zohlednit eh, v souvislosti s těmi škodlivými daňovými praktikami. Také máme závěry Evropské rady ohledně BEPS, tedy eroze daňového základu a přenášení zisku. Budeme tedy dále diskutovat v naší skupině o tom, zda se změní mandát eh, naší skupiny či nikoli. Myslím si tedy, že naše pracovní skupina funguje efektivně, ale nemůže se zabývat tématy, která nejsou eh, ve veřejné doméně. A víme, že tu jsou různé případy různých eh, líků, takže eh, by eh, něco mohlo být eh, použito a komise se zaměřuje především na státní pomoc a musím říci, že kodex souvisí se státní pomocí, se zabývá komise, protože určitá praxe je zakázána smlouvou. Takže nejdříve se postupuje tak eh, při určitém zjištění, že celý případ je eh, přednesen komisi, která se zabývá státní pomocí a pokud členský stát zruší onu praxi, tak my se ti nemusíme zabývat dál. Nyní jsme v takové situaci, že by nemělo smysl, abychom řekli, a teď my provedeme paralelní eh, šetření, my se zabýváme i dalšími tématy. Eh, která byla zmíněna v těch eh, uvedených dokumentech. Evropská komise je tedy tím, kdo rozhoduje ohledně státní pomoci, zda je eh, legální či neoprávněná. Otázka týkající se, teď si úplně nespomínám na tu druhou otázku. Evropská komise a, a její problémy úplně jsem eh, ne, nepostihl, na jste se ptal. Za prvé, tedy eh, zda je práce naší eh, skupiny efektivní a za druhé to byla otázka o komisi a já si to nepamatuji. Možná paní Ferreira to může upřesnit. Thank you for giving... Děkuji, že to mohu upřesnit. Myslím, že jste neporozuměl tomu, že v, ohledně toho roku 98 jsem nehovořila o vytvoření pracovní skupiny, ale o závěrech rady z 23. listopadu 99, eh, kdy vlády členských států se dohodly na poli působnosti a eh, kompetence, které je vlastně na obsahu kodexu to obsahuje závazek, že členské státy nebudou zavádět nová daňová opatření, která by porušovala tento kodex a která by byla škodlivá. Zmiňuje si tedy od roku 99, nikoli 97. Eh, co se týče té druhé otázky, ráda bych skutečně pochopila, zda se se zase se zabývali digitální ekonomikou anebo eh, unikapitálových trhů Eh, protože my v Evropském parlamentu jsme přesvědčeni, že to jsou nová pole, nové oblasti, které souvisejí s daňovými praktikami. A eh, já jsem se zmínila o pozitivní stránce vaší práce, například o Python Boxu a eh, jak se můžeme poučit z této dosavadní situace. Uh, yes. uh... Ano, děkuji, pane předsedo digitální ekonomika, na tom se pracuje a mm, Evropané zprávy a zde e, máme řadu otazníků, DPH například, mm, potom možná i e, mm, e, je to daň z příjmu právnických osob. Zatím ale se ovšem diskutuje, zdali toto zakládá nekalou daňovou soutěž či nikoliv a rovněž zdali toto lze tedy zjistit i za stávajících režimů. Ale závisí to na konkrétních daňových režimech v členských státech a tam potom je možné, že, mm, že e, dochází k této nekalé soutěži i v, e, v kontextu digitální ekonomiky. A tam potom nebudeme potřebovat žádný nový mandát, ale jenom informace. zde existují některé daňové režimy v členských státech, o kterých jsme jednali, kde vzniká otázka nekalé soutěži ve smyslu eh, kodexu. A eh, teď ta doporučení ze spoda. Ano, ta doporučení by měla být eh, praktická, my eh, nejenom jsme vyhodnotili 100 či více režimů, ale řekli jsme, dobře, vydejme určité pokyny členským státům a eh, pokyny holdingům například eh, a hm, takže naše práce není pouze teoretická, ale i praktická. Nyní řešíme otázku Eh, hybridní identity, to je velice prak, protože nyní hybridy eh, mohou vést právě k, eh, k, k, tom, k, té, mm, k, tom, k těm problémům zdaněním, se zdaněním a takže teď je otázka, zdali toto zrušit nebo ne. Potom postupy, které jsem nezmínil ještě. Postup je takový, že jsme informováni ze strany členského státu, pokud ne, tak třeba nějakou třetí stranou, třeba zmínil jsem příklad Portugalska, kdy potom každé poletí se ptáme členského státu, zdali zavedl nové členské, nová opatření a zdali ta nová opatření spadají do kontextu kodexu a pokud ano, tak potom komise, komise eh, Mm, se snaží získat odsouhlasený popis daného daňového režimu a to je tedy dohoda mezi členským státem a komisí. A někdy může jít i o dva členské státy, třeba Španělsko a Spojené království. Takže eh, komise dostane odsouhlasený nebo dohodnutý popis a poté komise předloží návrhy, jak vyhodnocovat daný daňový režim a poté proběhne diskuze ve skupině a otázka zní, zdali tato skupina jednomyslně či nikoliv třeba eh, řekne, ano, režim je škodlivý a mm, s výjimkou je třeba jednoho státu. Pamatuju si na jeden, dva, tři případy, kdy vznikl problém s dotčeným členským státem i když ta rozhodnutí by měla být jednomyslná, ale byla akceptovaná i tak tím dotčeným členským státem a poté, e, když e, se dospěje k rozhodnutí, že, to, e, že ten režim je škodlivý, tak poté ten členský stát musí zrušit ten takzvaný škodlivý režim. A také máme mm, tak eh, zvané ustanovení standstill, to znamená, eh, eh, v podstatě se zmrazí ta situace, kdy členský stát nemůže zavádět žádná škodlivá opatření a pokud jde o ty patent boxes, tak tady, tady zatím není jasné, jaké bude konečné řešení již došlo k dohodě mezi dvěmi velkými státy, OECD a Evropskou unii, takzvaný přístup Nexus. Nexus, o tom se teď diskutuje, tedy jak eh, eh, přistoupit eh, k tomuto řešení Nexus. Ideálem je, že nemůžete dát plnou daňovou úlevu, třeba Eh, v rámci patent boxes, pokud nedošlo eh, k, eh, k vynálezu v té zemi, kde se ten patent box nachází. Samozřejmě mm, tady třeba, ano, ten členský stát dá tedy úlevu z titulu určitých plateb, takže ten Eh, tak Patent Box, to je eh, jeden den z institutů, o kterých se teď jedná a uvidíme, zda-li do budoucna Evropa bude schopna eh, toto, tuto otázku řešit. Také máme tu otázku z německého zpravodaje výměna informací. To je trochu komplikované, poněvadž na začátku jsme měli směrnici o e, spolupráci mezi správními úřady, kde se e, e, hovořilo o povinném či tedy dobrovolném zveřejňováním informací, ale nešlo o to, že by to bylo automatické, automatická výměna informací. A ono to není tak snadné. Možná některé země dají informace spontánně, tedy automaticky, a jiné ne. Jiné nechtějí. A samozřejmě ta situace není v pořádku a tudíž naše představa, tedy představa komise, je e, zavést e, závaznou výměnu, ale to se nedotýká naší skupiny úplně. Na, naší skup, skupiny se to týká v tom smyslu, že my dáváme modelové pokyny, třeba pokud jde o takzvané pokročilé smlouvy o pricing, o oceňování. A, e, takže ten modelový pokyn jsme vydali v minulém roce a nyní e, začala výměna informací na tomto základě a na minulém zasedání skupiny. Jedna třetina států již dala informace jiným členským státům a jiné členské státy, e, sice ty druhé státy řekly, že je nedostali, ale mm, tady Mm, možná eh, šlo o to, že spíš nevěděli, že je dostali, protože ty informace jdou do speciálně kontaktního místa v daném členském státě a když to tedy ten eh, subjekt, kterého se to týká, neví, že tam jsou, tak si je nevyžádá. To je výměna informací. A ještě bych požádal kolegu Štuba, aby se vyjádřil k té studii, která se týká škodlivých daňových praktik v eh, administrativních záležitostech. A pane předsedo, vy jste také to zmínil, že všechny členské státy by měly podávat informace a i jste eh, požádal nejenom členské státy, státy, ale i sekretariát rady, aby podal informace, takže to bych eh, nechal na panu Štubovi. Děkuji, pane předsedo. Já tady navrhuji toto, poněvadž máme zde velký časový problém. Já navrhuji, abychom v této fázi dali slovo e, zástupcům e, e, politických skupin a nezařazeným, kteří se zapsali do diskuze. A možná nejprve odpověď, ne? Určitě. A poté, poněvadž tady trochu, jak si si dělám starosti s časem, a poté umožním vašemu spolupracovníkovi i vám, abyste položili, abyste odpověděli na otázky zpravodajů a mluvčích skupin. Takže nejprve pan Niedermayer za EPP. Thank you very much and thank... Děkuji, děkuji, eh, pane Nolci, že jste přišel. Za prvé vám chci poděkovat za práci, kterou vykonáváte, kterou jste doposud vykonali. Je to fascinující, že již se tomu věnujete téměř 20 let. To znamená, že ten problém je dost starý a vaše skupina se snaží to pořád řešit. Mám podobnou otázku jako paní Ferreira. Já eh, si myslím, že jste dospěli eh, k dobrým výsledkům a Eh, od samého počátku, eh, od 90. let, jste mm, navrhovali dobrá opatření eh, členským státům, aby zastavili určité praktiky a nezaváděli určité nové režimy. Ale jak to vypadá, situace není pořád dobrá. To znamená, podniky, některé podniky používají agresivní daňové, mm, daňová řešení, která narušují ekonomiku, hospodářskou soutěž, ale i sociální problémy tvoří. Takže první hypotéza je taková, že ty země asi nezrovna nadšeně aplikují vaše rady ve svých daňových předpisech. A druhá hypotéza by byla, že by se nám postupně podařilo eh, řešit problémy, ale eh, to vákuum, které tam ještě zbývá, budou agresivněji využívat podniky. A třetí hypotéza by byla, že by bylo téměř nemožné vytvořit takový daňový režim, e, který by poskytoval určité pobídky ekonomice a zároveň by zajišťoval, že tyto pobídky nebudou zneužívány některými firmami. A co si myslíte, e, jaká je ta, e, čemu se podobá ta stávající situace? A abychom tedy skutečně již nezažívali ty neblahé důsledky agresivního daňového plánování. Paní Ana Gomeš za socialisty demokraty. Pane Nolci, já bych se chtěla zeptat, kdo tedy nakonec to všechno řídí, tu vaši práci? Tedy je to rada nebo komise? Kdo to má pod kontrolou? A myslíte si, že byste se neměl spíše zodpovídat Evropskému parlamentu, aby to bylo efektivní? A vy tedy teď vytváříte nové definice škodlivých daňových praktik? Ve světle toho, co my víme, tak ano, Swissleaks a LuxLeaks a tak dále, ve světle těchto kaus. Já jsem ráda, že jste zmínil roli mé země v době, kdy ta vláda mm, byla odhodlána bojovat proti nekalé soutěži mm, v důsledku tedy eh, daní, tak jak se inkasovali, Ale to již neplatí za, pro minulé roky. Třeba jste slyšeli o daňové amnestii, mm, která by se měla týkat těm, kteří eh, právě špinavé peníze. To mělo nastat tedy během trojky v roce 2012. A to bylo rozhodnutí, já jsem se ptala komise a oni řekli, no to bylo rozhodnutí vlády, ale trojka, ta eh, nám eh, eh, ta, eh, ta velice zatěžovala daňové poplatníky občany, kdežto mm, ti, kteří u nás neplatili daně a měli sídla v zahraničí, tak dostali daňovou amnestii a chovali se přitom zločinecky. A věděli jste, že například Portugalsko nyní mm, implementuje systém daňových výjimek eh, pro důchodce z jiných států, francouze nebo, nebo Němce, kteří přijedou do Portugalska eh, se svojím penzí a tam eh, jsou daňové osvobození, kdežto portugalští důchodci tak mm, ti mm, musí platit daně, těm se škrtají jejich penze. A my jsme se ptali komise a ta s tím nic nedělá. Byli jste o tom informováni? A třeba další téma je téma daňových rájů v EU, Madeira, Gibraltar, mm, ty rostové houby po dešti. A v podstatě mm, e, mm, my jsme o tom hovořili s paní komisařkou Fertagera a to je také se tím zabýváte. A nakonec digitální ekonomika, patentový systém. A co TTIP? Nyní se vyjednává o smlouvě TTIP. To je obrovská příležitost pro to, abychom tuto oblast regulovali globálně, tedy tuto oblast, kde existuje tolik různých prázdných míst a slabin, které potom zneužívají velké firmy. Věnuje se tomu také vaše pracovní skupina? Děkuji a takže já apeluji na kolegy, aby byli struční. A za EKR pan Bernd Luke, který je místo předsedou našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji i vám, pane Nolci, že jste mezi nás přišel. To, co jste nám nastínil, tedy e, úspěch e, této skupiny o kodexu, e, jde v podstatě naprosto v opačném směru eh, vůči chápání našim, našich občanů, kteří vidí tu nespravedlnost, ke které dochází v daňové oblasti. Já nechci diskutovat vaši bilanci úspěšnosti, ale připadá mi, že tento protimluv zde eh, možná vzniká proto, že máte co dočinění s augiášovou stájí svého druhu, kde lze dosáhnout čehokoliv jen velmi obtížně. A já se vás chci tady zeptat, po té, co na tomto problému pracujete tolik let, jakým způsobem by bylo možné zlepšit nebo dále podporovat vaši práci? Potřebujete další kompetence, potřebujete rozšířit pole působnosti, potřebujete víc personálu, abyste byli efektivněji činní, nebo potřebujete více informací o skutečnostech, tedy o zneužívání systému a nových mechanismech. Například tedy je to problematika whistleblowerů. Chtěl bych se vás zeptat, zda máte představu o tom, jak lze zajistit, že nespravedlivá daňová konkurence a zneužívání systému přijdou na světlo denní a budou vámi moci být zpracovávány. Rád bych věděl, jak ten úspěch, který vy tady deklamujete a který já nechci rozporovat, jak jej vnímáte kriticky vzato z hlediska vaší práce a, va- a možností vaší dalších práce? Jaké možnosti pro zlepšení vidíte u sebe a jaká doporučení byste měl pro nás, Eh, jako pro výbor, na co bychom se měli koncentrovat. A nakonec, mám být stručný, tak to omezím, upozornil jste nás, a za to vám děkujeme, na administrativní praktiky. Rád bych věděl, kvantitativně, za jak důležité považujete různé administrativní postupy v daňových zprávách v porovnání s přímým daňovým zvýhodněním na základě daňových rozhodnutí nebo podobných, podobných praktik. Jak silně mohou být daňové výhody eh, opodstatněny tím, že daňová zpráva zkrátka nejedná důsledně. Dejte nám prosím eh, svůj odhad, jak vážný je tento problém. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Děkuji kolegové za eh, Alde Halinousen. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve budu citovat vás. Jde o transparentnost a spravedlnost a na základě toho bych chtěla položit dvě otázky, které už položeny byly, ale já bych je chtěla konkretizovat. Ohledně zprávy, která byla uveřejněna v roce 1999, to je studie, která zatím já tedy nebyla uveřejná, ale zde se potom ptají, nemyslíte si, že když se hovoří o transparentnosti, bylo by rozumné tuto studii uveřejnit, abychom se mohli ponaučit z té zprávy, protože se hodně diskutovalo právě o té zprávě a o té e, studii. Další otázka se vztahuje ke spontánní výměně e, rozhodnutí. Hovořil jste o tom, že třetina zemí už tak činí. A když hovoříme o transparentnosti, které země tak činí spontánně a o kolika rozhodnutí vůbec mluvíme? Můžete nám toto sdělit? Poslední otázka je ohledně diskuzí, které e, jsou zde o soft law a hard law. Zdá se, že jste spíše pro soft law. A proto se chci zeptat, co si myslíte o prosazování pokynů z vašeho kodexu. Eh, my jsme hodně pro hard law. A jak vy se na to díváte? Vy, vy jak se zdá, se spíše pro soft law. Můžete nám říct proč? Děkuji. Děkuji, kolegové. Koncepce soft law, kdy se jedná o e, daních, je skutečně něco e, e, cizího, zvláštního. Pan Fabio Demasi? Tabě. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, i vám, pane Nolci. Já teď v posledních minutám, minutách dávám velký pozor. Eh, překvapilo mě, že se tady hovoří o tom, že by ta skupina o kodexu se měla reformovat. Eh, já nevím, já si myslím, že to bychom si mohli odpustit a zabývat se zkrátka výsledky vaší práce. Od založení vaší skupiny 11 členských států zavedlo patentboxy, jenom tři členské státy se řídí doporučeními o boji proti daňovým únikům z roku 2012. 10% ehm, všech příjmů v EU je offshore a já si myslím, že tu celou diskusi si můžeme eh, odpustit. Potřebujeme hlavně právní jistotu a myslím si, že vaší eh, skupině o kodexu by prospělo, kdybyste se shodli alespoň na tom, jaký mandát ta skupina má. Já mám skutečně vážné obavy, eh, vážné pochyby o tom, zda vaše pracovní skupina je ten pravý aktér, který zde má teď jednat. Ehm, nicméně, rád bych vám položil následující otázku. Jistě víte, že máme eh, sdělení z roku 98 z Lucemburska, podepsané tamním příslušným myslím, Já to přečtu francouzsky. Pardon, já jsem to četl francouzsky, má francouzština není moc dobrá, nicméně v tom dokumentu se e, přislibuje, že ani v Lucembursku není možné využívat daňovou politiku k tomu, aby někdo dostával daňové výhody. A pokud to má platit, tak v rámci toho spontánního toho systému spontánní výměny informací by, eh, měl být, měl, by mělo být Lucembursko aktivnější. A já se chci zeptat, zda, k tomu, ta, zda tomu tak je. Zda třeba sdělení, jako jsou tato, hrají nějakou roli při evaluaci vaší vlastní práce. A rád bych se zeptal, zda jste veřejnosti schopni osvětlit tedy těm malým na ulici, jak se někdy často říká, eh, proč je situace taková, že whistlebloweri, jako například v Lucembursku, sedí před soudem, byť upozorňovali pouze na to, že je potřeba plnit pravidla vlastního státu. Já to vysvětlit nedovedu, třeba to ale dovedete vy, já bych eh, vás o to velmi poprosil. No a nakonec, eh, jako poslední otázku nebo poznámku, vy jste říkal, že se můžete zabývat jenom něčím, co je zveřejněno, co je veřejné. A já bych se vás zeptal, eh, zda byste tedy podpořil ten systém automatické výměny informací, tedy nejenom dat mezi daňovými zprávami, ale také zpřístupnění tohoto systému veřejnosti, tak, aby mimo jiné i vy v skupině pro kodex jste mohli efektivněji pracovat. Děkuji. Za zelené paní Eva Žoli, která je místo předsedkyní našeho výboru. Děkuji, pane eh, předsedo. Nolci, já mám celou řadu konkrétních dotazů. Ta první otázka. 20. listopadu 2013 pracovní skupina zkoumala režim patent boxy z Velké Británie, Kypru a Belgie. A byla dosažena dohoda k tomu, že se bude hodnotit eh, že se budou hodnotit veškeré patent boxy, ty, které už byly pro eh, jednány. Na základě prvních hodnocení eh, se zjistilo, že nebyla patřičně eh, důkladná, některé členské státy se si stěžovaly a při eh, těchto hodnoceních, ohledně těchto hodnocení, hodnocení bych chtěla vidět, kdy k ním došlo a s jakými výsledky. Chci se také zeptat na Gibraltar. 4. února 2015 na zasedání Španělsko si stěžovalo na eh, praxe eh, fiktivní společností eh, Velké Británie na Gibraltaru. Jak se na to díváte, jak se dívají členské státy, jak na toto reagovaly? Velká Británie už vám předala informace, které žádala Evropská komise. A třetí otázka ní zdá se, že se nediskutovalo dostatečně o Švýcarsku, o laxlíku a to nehledě na existenci celé e, řady případů, e, například IKEA, která má e, svůj podnik, svůj filialku v Ženevě. A na závěr čtvrtého února se hovořilo o Lichtensteinsku a byla přijata myšlenka Eh, schůzky na vysoké úrovni v únoru nebo v březnu. A co se s touto schůzkou nebo zasedáním stalo a co se stalo s problémy, které již byly identifikovány? Zabývá se jimi někdo? Děkuji vám, paní kolegyně, za EFDD. pan Markovali, děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu předsedovi Nolcovi, že mezi nás přišel, aby mohl s námi hovořit. Chci se zeptat, eh, zda si uvědomujete, uvědomujete víte, protože už tato pracovní skupina existuje 20 let. A člověk, který se snaží najít informace o této pracovní skupině, nic transparentního nenajde, vůbec nic. Takže uvědomujete se tuto situaci za 20 let, i vzhledem k rávým skandálům. Zdá se, že nebylo vykonáno nic a tato neefektivita je prokázána fakty. Vy hovoříte o tom, a také hajte svou práci zcela oprávněně, říkáte, že jste pracovali dobře, že jste pracovali hodně, ale vzhledem k tomu, že teď to nejsme proto, abychom hráli nějaké eh, hry, rádi bychom slyšeli skutečné informace o vaší práci, abychom konkrétně viděli, jaké členské státy, které nechtějí spolupracovat, je zapotřebí to jasně říct, sdělit jejich jména. A jsou tu také osobní jména a příjmení, protože už vůbec nemůžeme pokračovat takto o ničem a e, nepokročit v ničem. My musíme e, diskutovat s mnoha lidmi, kteří skutečně nemohou už nadále přijímat takovouto situaci. Jinak bychom skončili v paradoxní situaci, kdy se politika stává nepřítelem spíše, než aby byla přítelem lidí. A nyní za nezařazené pan Brnamono. Děkuji vám. Dobrý den, pane Nolci. Už 15 let vaše pracovní skupina na O kodexu se zabývá identifikaci legislativních nebo administrativních eh, prostředí v členských státech, které poškozují eh, daňovou eh, soutěž Eh, tyto členské státy se zavázaly, že eh, patřičné daňové opatření eh, zruší nebo nebudou zavádět. A cituji, že, že došlo k měření hospodářské činnosti, ale zaměřené na nerezidenty a na vhod, výhodnější daňové podmínky pro takovéto subjekty. V Lucemburku a jinde Eh, jsou takové daňové předpisy, které jasně spadají do takovýchto eh, definic. Eh, zjistilo se, že některé z těchto praxí nejenže nebyly ukončeny, ale pokračují dál. Jak pracovní skupina s tímto pracuje, ukazují například LuxLeaks, že dochází k takovýmto nespravedlivým nebo nekalým praxím, jak tedy vy ospravedlněte tento neúspěch vaší pracovní eh, skupiny? Eh, máte prostředky, měli jste nějaký seznam podniků, které eh, se ocitají v mm, nelegální, v nelegální situaci. Jakým způsobem chcete řešit tuto situaci tváří v tvář daňovým poplatníkům v Evropské unii? Takto se mohli nyní vyslovit zástupci jednotlivých politických skupin. A nyní pan Strups a pan Nolc eh, se připraví k odpovědi. Možná pokud pan Strups chce doplnit informace, které by si přál doplnit eh, k položeným otázkám, prosím, máte slovo. To bude velice stručné, pane předsedo. Vy jste se ptali na transparentnost dokumentů, které eh, přicházejí eh, z rady. Ano, náš generální tajemník obdržel eh, dopisy. Tento týden pravděpodobně ještě budeme diskutovat jak, o tom, jak reagovat na vaše dotazy co možná nejrychleji. Comment jak odpovědět pozitivně a co nejrychleji. Za to vám děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Um, Chopil jsem stručně. My paper is, is full. I'm not quite sure. To víte, mám tu plný papír, nevím, jak rychle to všechno stihnu. pokud můžete, tak to koncentrujte, říká pan předseda, protože bych chtěl stihnout ještě druhé kolečko. Několik řečníků se ptalo, proč a jak jsme nezjistili existenci daňových rozhodnutí, je to selhání skupiny a tak dále a tak dále, já to nebudu opakovat. Zaznělo to ale několikrát. Druhá věc, výměna informací a zveřejňování konkrétních jmén a názvů společností. My tady máme ten kodex, což je rozhodnutí ministrů financí. Proč k tomu došlo, nevím, ale ministři financí se rozhodli, že ta skupina, respektive že práce té skupiny bude důvěrná. A to je to znění, jak bylo přijato. Proč se tak rozhodli? Nemohu vám to říci, musíte se zeptat jich. No, říkáte dobře, tak je potřeba to změnit. Podívejte, ale tohle byla vůle ministrů, to nebyl náš záměr. Zkrátka ministři to rozhodli takto. Musíte si uvědomit, že v mnoha státech existuje e, problematika i utajení daňových informací, takže to není tak úplně jednoduchá věc. A to já říkám jako úředník, který chce být co nejefektivnější. Samozřejmě já bych byl přešťasten, kdyby daňové tajemství neexistovalo. Ono existuje i bankovní tajemství, ale to je také potřeba zrušit. No, ale zkrátka, to je ten rámec, který máme a s tím musíme pracovat. Kdybych měl jména, kdybych vám je mohl říct, tak bych vám je řekl, ale já nemohu. Dost možná to je problém, ale je to taky fakt. Něco zveřejněno bylo eh, samozřejmě a eh, je naprosto nejasné, na jakém pozadí k těm publikacím došlo, protože pokud eh, si dobře pamatuju, tak jedna z prvních otázek byla na téma agresivního daňového plánování. Agresivní daňové plánování se děje proto, že členské státy neakceptovaly že EU má kompetenci v přímém zdanění. A to bylo rozhodnutí členských států. Máme pouze jedno nebo eh, jedny nebo dvě směrnice, které jsou občas problematické, když řešíme otázku nespravedlivé daňové konkurence, protože když se podíváte na eh, směrnici o matce a dceři, tedy o, společno, eh, o struktuře korporací, a mm, nebo na cokoliv, ne, nebo na jakoukoliv jinou směrnici, tak vždy narazíte na ten problém, že ano, je to nespravedlivá daňová hospodářská soutěž, když eh, nějaká země něco daní a jiná něco nedaní, no a pak eh, členské státy řeknou ano, ale to je proti směrnici. Tak jsme museli měnit směrnici. Je to takové trošku komické, ale i toto je fakt. Agresivní daňové plánování většinou vzniká, protože nemáme e, žádná konkrétní pravidla. Samozřejmě máme základní svobody, ale Evropská unie normálně nemá kompetenci a já si nejsem jist, e, zda se to vůbec kdy změní. Já si myslím, že to je potřeba zkrátka akceptovat a bude velmi složité zavést nějaké minimální zdanění a tak dále. Samozřejmě chceme CCCTB, společný základ daně, ale nemyslím si, nevím, možná by to byl nějaký projekt do budoucna, eh, jak se to teď řekne, ehm, enhanced cooperation. I, <laughs> I didn't, I didn't have things with. We have enhanced uh, cooperation. Ano, máme rozšířenou spolupráci, to je ono. E, rozšířenou spolupráci v oblasti CCCTB a máme rozšířenou spolupráci v oblasti e, daně z finančních transakcí, ale nemáme kompetence. Nemáme kompetence například v oblasti daně z příjmu. Daně z příjmu jsou z tohoto vyloučeny. Samozřejmě může to být využito jako nástroj, já nevím, eh, například eh, cizí státní příslušníci mají určité výhody, ale toto není součástí našeho kodexu a když to tam není, no tak nemohu dělat vůbec nic. Když něco není součástí kodexu, tak ta témata zkrátka řešit nemůžeme. Otázka soft law, hard law. Ehm, Legrace je, že některé členské státy, kterým se toto cvičení nelíbí, říkají, že by se jim to víc líbilo, kdyby to bylo skutečně na papíře a v podobě hard law, ale to znamená jednomyslnost a to je vždy velice složité téma, takže si myslím, že je flexibilnější a realističtější mít pouze soft law. Samozřejmě pak, když budeme mít nařízení a výsledek bude, Eh, že členské státy to ignorují, tak eh, můžeme zvažovat otázku hard law, ale podle mě je flexibilnější mít pouze eh, měkké právo, aby se tak řeklo soft law a zajistit určitou souhru obou těchto obou těchto opatření je těžké říci, že hard law je vždy lepší. Když eh, chcete tvrdé právo, chcete hard law, tak tam víc lidí najde různé, různé mezery. Samozřejmě můžeme mluvit s komisí, říkat jim, že je potřeba, aby eh, napravili ten nedostatek informací eh, a aby docházelo k výměně informací, no ale pak lidé začnou říkat, podívejte, ale toto není rozhodnutí, tak se tím řídit stejně nebudeme. Takže je to složité. Ustanovení v kodexu říká, nedostatek transparentnosti a daňové výhody jsou škodlivé, a samozřejmě je potřeba, abychom něco takového to eh, jak si vynucovali, ale eh, teď je otázka, jaká je ta hraniční, jaký je ten hraniční objem daňových ztrát, ztrát na dani, a to je něco, na co se v podstatě odpovědět nedá, protože ony ty ztráty nejsou asi tak velké jako v oblasti DPH. V oblasti DPH jsou to otázky jako různé karuselové podvody a tak dále a já bych řekl, že jsou ty ztráty tady zhruba deseti, desetinásobné. Takže nějaké vážné zhodnocení je dosti složité. Daňová zpráva, která funguje dobře nebo špatně, je eh, samozřejmě výhodou nebo nevýhodou pro všechny lidi, kteří žijí v té dané daňové jurisdikci, ale nemyslím si, že by nějaký stát toto ignoroval a mm, máme konec konců i příklady změn, byť třeba neúplně efektivních eh, postupů daňových zpráv. Whistlebloweri a otázka toho, co se, myslím, nedávno diskutovalo před pár dny v parlamentu nebo v některé eh, frakci v parlamentu, to nebudu komentovat. Daňové zprávy mají whistleblowery poměrně rády, ale pouze pokud whistlebloweri jednají jaksi ku prospěchu daňové zprávy. A pokud eh, whistleblower eh, upozorňuje na daňové výhody v jednom státě, tak tomu státu se to samozřejmě nelíbí. Líbí se to všem ostatním státům, že ano. Takže to je taková dvojí role. Eh, TTIP samozřejmě určitá příležitost tady asi je, ale primárně to je otázka nové legislativy ne otázka pro naši skupinu. My musíme řešit nekalou daňovou konkurenci. Samozřejmě můžeme vydat určité stanovisko k tomuto a k jiným otázkám, ale e, tímto aspektem se obvykle nezabýváme. Augiášovi stáje, no, Augiášovi stajno, možná, ano, možná je to takovýto problém, ale alespoň o tom víme. A dříve nebo později ten problém vyřešíme. Nevím, možná k tomu přispěje větší měrou komise, ale možná i naše skupina. A k těm dalším intervencím publikované zprávy, aha, ano, e, to je to samé jako s tím, co jsem říkal o té důvěrnosti. E, na druhou stranu samozřejmě občas máme přístup k dokumentům, které jsou veřejné a některé věci naše skupina zveřejňovat také musí. Naopak jiné věci zveřejněny být nesmějí. Tak hard law, o tom už jsem mluvil. A teď reforma a ty patent boxy a to všechno. Ano, eh, patent boxy pravděpodobně stávající verzí kodexu pokryty nebyly, protože to je otázka obsahu a ten obsah existuje i v těch státech, kde jsou ty takzvané patent boxy, ale ty daňové úlevy, které se poskytují a nemusí být úplně v souladu e, s, s rozsahem toho obsahu v členských státech. Takže e, interpretativně, abych tak řekl, ty patent boxy jsou problematické, ale zatím jsme nerozhodli, že by byly škodlivé. Byť tedy nejsou plně v souladu s tím kodexem a bylo by záhodno je změnit. Myslím si, že vývoj v OECD a v EU jde tím směrem, že se tato oblast brzy ošetří a přijde čas, kdy bude muset dojít ke změně systému patent boxů. Myslím si, že pravděpodobně zohledníme eh, hlavně myšlenky na poli OECD. Eh, ta příslušná komise OECD se sejde za několik týdnů a tam proběhne debata. Konec konců budeme hovořit i v EU. Pane eh, předseda, my máme skutečně málo eh, času, eh, takže to by bylo pak těžké. Takže my tady to skončíme a otázky, na které jste nemohl odpovědět, tak určitě na ty ještě zodpovíte. Třeba o konkrétní otázka paní Žoli, ta byla velice konkrétní, kdybyste mohl konkrétně odpovědět. Pokud máte konkrétní odpověď, kterou byste mohl hned teď dát paní Žoli, k těm čtyřem otázkám, ona položila krát, čtyři mm, přesné otázky, kdybyste nebyl schopen ani odpovědět hned teď. Já jsem, mm, já jsem vám připomněla, co se stalo ve vaší komisi, ve vaší skupině 20. listopadu 2013, 4. února 2015 a proč jste nejednali o Švýcarsku od uh, aféry LuxLeaks a se, setkání 4. února tohoto roku, které se mělo týkat Lichtensteinska. Já bych ráda znala výsledek všech těchto jednání. Ano. Ano. Já bez přípravy asi těžko odpovím na tyto vaše otázky. Eh, eh, co se stalo na, nebo nestalo na té či oné schůzi. Pokud je o Švýcarsko, Lichtensteinsko, no tak, eh, mm, takže by, mm, byste měl oživit paměť. Pokud je o Lichtensteinsko a Švýcarsko, tak ano, my jsme začali vyjednávat se Švýcarskem v rámci OSD, již nějaké výsledky máme, možná, že i zde je to otázka těch rozhodnutí a mm, Mm, nedostatečná transparentnost eh, těchto rozhodnutí a pokud jde o Lichtenštensko, tak eh, tam se jedná s nimi a jak jsem řekl, generální ředitel mm, příslušnou DG v komisi vytvořil pracovní skupinu a ta jedná s Lichtenštejnskem. Takže já bych navrhl toto. Vidí to, vidíme, že není pan předseda schopen odpovědět teď, takže písemně eh, odpovíte na otázky paní Žoli i na otázky dalších kolegů, kterým nebylo zodpovězeno, protože tady zůstala řada otázek bez odpovědi, takže e, ty budou zodpovězeny písemně a ty písemné odpovědi zveřejníme, protože naše jednání je veřejné. A teď e, v pěti minutách bych chtěl dát slovo zástupcům všech skupin, kteří mají právo se vyjádřit. E, pom van den Kelar za EPP a paní Doc spolu s s panem Niedermayerem za výbor Ekon, takže velice rychle teď, rychle teď za výbory. Tak, in het Nederlands stellen.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 nekalé daňové soutěži, je to pouze z pohledu státní pomoci a ne, bude to takto omezeno a nebylo by užitečné tedy, aby zde existovala spolupráce mezi komisí eh, a skupinou, korexovou skupinou, protože komise eh, eh, zná ta daňová rozhodnutí a mm, takže komise může prosazovat takto potom pravidla státní pomoci a váš výbor by měl být informován. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat panu Nolcovi, že přišel dnes za námi a je jasné, že vy osobně jste pracoval velice tvrdě na této agendě již dlouhou dobu, ale nicméně Eh, co nám říkají subjekty, kterých se to týká, tak eh, došlo ke snížení aktivity kodexu eh, skupiny tedy od konce 90. let. jeho status se snížil. To jsme viděli i podle toho, co říkala komise, a že i v 90. letech vy jste produkovali dokumenty, které se týkaly této nekalé daňové soutěže a e, potom, to, potom ta aktivita komise poklesla, poklesla. I vlastně paní komisařka tady vůbec nezmínila aktivitu vaší pracovní skupiny v souvislosti se státní pomocí, takže došlo ke snížení vaší aktivity. Mám tři otázky. Za prvé, Mm, ten proces identifikace nekalých eh, daňových praktik funguje to? Vy jste řekl, že vždycky v září se obrátíte na členské státy, aby poslali seznam, ale jak to vypadá, eh, to v podstatě mm, eh, mm, nemá ten dopad, jak se žádalo v 90. letech. Možná by bylo dobré tedy vždycky vydávat takovou roční zprávu a potom, vy jste hovořil o automatické výměně informací a že ne vždycky se ty informace dostanou ke správným lidem. A ti, kteří zasedají v pracovní skupině kodexu, nejsou to ty správné osoby, které by měly se snažit zvýšit status této aktivity a e, e, to znamená e, jednat takto a prosazovat toto na úrovni ministerské nebo poradců ministru. A nakonec vy jste řekl, že revize kodexu se teď právě zvažuje a já si myslím, že to zásadní, protože kodex neza, nezabránil některým těm aspektům státních pomocí a pokud jde o, nezabránil ani BEPSu. Já bych chtěla tedy vědět, kdo eh, eh, bude řídit ten proces revize kodexu a do jaké míry parlament do toho bude vstupovat, protože to by bylo zásadní a mělo by se to vzít v potaz. Děkuji, milá kolegyně. Pane předsedo. <clears throat> Yes. Ano. Já si nemyslím, že Eh, naše eh, pracovní eh, skupina nějak selhala kvůli tomu, kvůli těm daňovým rozhodnutím, která teď se dostala na světlo. Ne, mm, mm, my mm, pracujeme na základě politické dohody všech aktérů a všichni akceptovali, že ano, zde existují určité praktiky a chceme, aby zde byla tato pracovní skupina, která se jimi bude zabývat. Pokud máte některé skryté praktiky, tak to asi půjde těžko, takže bychom asi měli přehodnotit, mm, jak zjišťovat, které škodlivé praktiky existují jedna představa je taková, že bychom eh, si zadali nějakou nezávislou studii těch eh, administrativních praktik a možná, že prostřednictvím tohoto bychom byli schopni zjistit více, než jsme zjistili eh, v rámci těch dvou studií, které jsme provedli. Ale musíte si také uvědomit, že pokud ti, kteří pracují na takovýchto studiích, pokud se obrátí na podniky, zástupce podnikatelské sféry, tak asi ten podnik vám neřekne, v té či oné zemi jsem dostal výhodu. No to je taková jaksi skrytá ekonomika a mm, mm, teď jsme e, e, a, a, e, vždycky to je citlivá věc. My jsme se snažili teď zjistit více, než jsme byli schopni zjišťovat kdy v minulosti, ale nikdy samozřejmě eh, nezjistíme, jaká je úplně pravá eh, situace. Pokud se obrátíte na finanční úřady, tak eh, mm, tam řeknou ano, se všemi zacházíme spravedlivě, ale nemůžete nikdy Eh, vyloučit eh, jednotlivé případy, protože eh, ta daňová rozhodnutí těch jsou tisíce třeba v jedné zemi, a nebo jsou tam 100 tisíce případů a ne vždycky existuje rozhodnutí daňového úřadu. Daňová rozhodnutí nevždy existují na to. A třeba často se zkoumají ty daňové otázky až ex post a mm, pokud eh, pokud tedy ale někdo provádí nezákonnou činnost, tak je to problém, je to těžké zjistit. To není otázka, že bychom selhávali, ale pokud eh, členský stát eh, Eh, se nechová transparentně, tak je to pak těžké. A potom otázka Nizozemska. Kdo tedy tady řídí celý ten proces? Rada, respektive ECOFIN, samozřejmě má poslední slovo a také nám dává mandát. A Evropská komise je jedním z partnerů Eh, naše pracovní skupina je pracovní skupinou rady. Otázka eh, našeho statusu, zdali se trochu nesnížil. Ano, to je taková zajímavá otázka. Když naše skupina začala fungovat, eh, tak pan Stoker, bývalý minister financí, který tam byl členem, potom, potom tam byl tedy i státní tajemník třeba z německého ministerstva a tak dále. A to se dokonce píše i v tom kodexu, že by tam to zastoupení v té pracovní skupině mělo být na co nejvyšší úrovni. A to nemůžete nějak donutit ty členské státy. A e, nemůžete donutit, aby posílali zástupce z nejvyšších úrovní. Já velice často říkám kolegům a především generálním ředitelům a státním tajemníkům, jezděte na zasedání kodexu. Oni říkají, ne, to je příliš dlouhá cesta a tak dále. Ano, to byla hezká představa, ale nejsem si jist, že to bude fungovat. Kdo bude řídit celý ten proces? To je primárně otázka rady. A to není na pracovní skupině, aby eh, toto řekla. Eh, ne, takže to bude skupina na vysoké úrovni rady, která bude tím, kdo řídí proces. A pokud jiné instituce, jako třeba parlament, bude mít určité náměty, tak nikomu se nebrání eh, předkládat náměty, nápady. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedo za ta slova, povzbudivá slova. Eh, kterými uzavíráte toto slyšení. Teď lépe chápeme podmínky, za kterých funguje pracovní skupina, eh, chápeme její hranice a její omezení limitace. Samozřejmě budeme pokračovat ve výměně názorů, jednak v písemné podobě, jak jsem zmínil před chvílí, a potom samozřejmě se zástupci rady na té patřičné úrovni, tedy se zástupci předsednictví rady a generálního sekretariátu. Děkuji, pane předsedo, tím kolegové končíme dopolední zasedání a budeme pokračovat v 15 hodin.